that should start. Dámy a pánové, zahajuji odpolední eh, část zasedání našeho výboru. Navrhuji eh, spojit body 11 a 12, a sice eh, prezentace studie úloha a společenské zemědělské politiky v oblasti vytváření pracovních míst na venkově, kterou eh, nám představí naše dva vzácní hosté, pan Bernard Bertašua z eh, Institutu městského plánování a pan Moro z Univerzity Osesteringe. A po eh, prezentaci expertů této důležité věci, a sice k pracovním místům na venkově. Tak potom poprosíme eh, pana poslance Andriu, aby nám eh, představil návrh zprávy. k tvorbě pracovních míst na venkově. Pan poslanec eh, Andriu to samozřejmě vidí jinak jako politik eh, než eh, páni odborníci ze strany vědy. Podklady jste, myslím, dostali. A jenom e-mailem, papírová verze bude později. A po této eh, stručné úvodní části eh, předám eh, slovo expertům. Pánové, navrhuji, abyste prezentovali své analýzy. Myslím, že po deseti minutách to bude ideální. Mluvám se, že je tak málo, ale to jsou naše procedury. No, ještě jednou vítejte, dostáváte slovo. Yeah, thank you very much. Uh... No, děkuji. My jsme opravdu velice rádi, že jste nás eh, laskavě přizvali na jednání vašeho výboru, že máme možnost eh, zde vystoupit a že také můžeme předložit výsledky naší studie, kterou jsme připravili pro tento výbor. Eh, týká se to tedy tématu vytváření úlohy Eh, zemědělské eh, politiky pro vytváření venkovských míst. Takže my jsme zde, zastupujeme zde Rakouský institut pro územní plánování a také můj kolega z Megane z Univerzity z Gloucesteru. Hmm, takže zaprvé vám ukážeme, co jsme vlastně dělali, jaké bylo zadání úkolu, jaký byl úkol. Poté vás seznámíme s některými závěry v kostce a také um, se pokusím, aby ta prezentace byla tedy co taková nejživější, abychom se vešli do toho času, který jste nám přidělili. Takže zaprvé e, bylo nám řečeno, že máme zjistit, jaký je podíl společné zemědělské politiky k vytváření pracovních míst na venkově e, v rámci Evropské unie, v celé Evropě, abychom podpořili přípravu zprávy z vlastního podnětu, o které uslyšíme za chvíli. E, tento úkol jsme také ještě doplnili snahou zjistit, jaký je potenciál SZP eh, v ohledně vytváření pracovních míst. Chtěli jsme na jedné straně ukázat eh, údaje, které máme k dispozici, také jsme chtěli upozornit i na odbornou literaturu, kterou jsme k tomu našli. Také jsme chtěli využít údaje z členských států, chtěli jsme porovnat členské státy a regiony, kde bylo SZP účinnější než jinde pro vytváření pracovních míst a také jsme se chtěli podívat na otázku, zda a jak měla SZP dopad na zaměstnanost, e, když to tedy rozdělíme podle pilíře 1 a pilíře 2 společné zemědělské politiky. Hmm. Měli jsme poměrně krátký čas k dispozici, snažili jsme se ehm, usoustavnit eh, veškeré poznatky, eh, Vytvořili jsme speciální studijní koncept, tak jak by to každý učinil. Také jsme se pak snažili na to téma dívat se tří různých úhlů. Ten první úhel byl tedy eh, průzkum eh, odborné literatury, o tom bude hovořit Mauro. Za druhé jsme se pokusili vytvořit statistickou analýzu, kdy jsme čerpali z údajů a ze statistik, které jsou k dispozici k tomuto tématu. Snažili jsme se to také jaksi kombinovat, aniž bychom eh, chtěli činit různé modely, to bych chtěl zdůraznit. A pak jsme také ještě provedli studii případových eh, studií ehm, v různých členských státech, ale také jsme prováděli revize různých eh, kazuistik z regionů. A všechna tato zjištění nakonec potom byla skombinována do závěru. A teď tedy už dávám slovo kolegovi, panu Maurovi. Ano, jak říkal Ben, naší, náš úkol byl ehm, činit přeskum odborné literatury, snažili jsme se k tomu přistupovat vědeckého přístupu. <clears throat> Takže eh, používali jsme odbornou literaturu všech členských států od roku 1992 a ukázalo se, že ty výsledky jsou velice heterogenní. Kdy zjistili jsme, že dopad společné zemědělské politiky ohledně vytváření pracovních míst byl někde pozitivní a někde negativní a že to záviselo na různých nebo na několika faktorech. Zejména tedy tam byla velká heterogenita mezi jednotlivými zemědělskými podniky v jednotlivých členských státech. Pak tam také byly různé politické koncepce a nástroje, které členské státy využívaly. A další také eh, důležitý faktor byl to, že ty odhady vycházely z různých eh, rozličných metodik. I když je tedy těžké Ehm, z toho přeskumu odborné literatury ehm, přinést nějaký jednoznačný výklad, tak můžeme říci, že mnoho ehm, těch odborníků se, se mm, vlastně mm, shodlo v tom, že většinou ta místa byla udržována spíše než vytvářena nová. To znamená, že společná zemědělská politika snížila rychlost snižování počtu zemědělců. A také v této situaci, nebo v těch situacích, kdy došlo k vytváření pracovních míst, tak byla spochybněna udržitelnost těchto pracovních míst, protože některá z těch pracovních míst potom nakonec byla zrušena poté, kdy skončilo financování nebo to, to období financování různých programů. E, tyto e, základy byly ještě silnější, když jsme se snažili podívat na literaturu, která odhadovala budoucnost společné zemědělské politiky, zejména Mm, tam byly ty modely ehm, s tím, že když se zvýší liberalizace, takže to může ještě snížit počet pracovních míst eh, buď eh, tedy v rámci té rodiny nebo i těch externích pracovníků. Co se týče porovnání pozitivních a negativních eh, dopadů, tyto dopady mohou být přímé i nepřímé kanály, kterými proudí společná zemědělská politika, tak to jsou tedy zřejmě ty, ty, ty, ty přímá podpora, kapitál, investice a to také velice záleží na druhu farmy, na druhu zemědělského podniku. Například ty malé rodinné zemědělské podniky, tak tam je to hlavně ten e, garantovaný příjem pro zemědělce. Pokud ten zemědělec má takový garantovaný příjem, tak potom není tak e, vlastně poháněl k tomu, aby odešel z toho odvětví. Na druhé straně ty velké farmy, velké zemědělské podniky mohou díky podpoře třeba eh, zvýšit svou intensifikaci, mohou více mechanizovat, mohou více inovovat. A toto jsou, to obecně má eh, dobrý dopad na pracovní produktivitu, ale zároveň to také vede k tomu, že nakonec ten zemědělský podnik nepotřebuje tolik pracovníků. Co se týče rozvoje venkova, tak zde odborná literatura ukazuje, že programy pro rozvoj venkova, které považujeme za efektivnější, jsou takové, které jsou propojeny s konkrétními cíly, zejména pokud je tam třeba cíl, eh, pokud je tam jako cíl určitý počet nově vytvořených pracovních míst. Ale musíme se také uvědomit, že programy na rozvoj venkova jsou Eh, navrženy tak, aby ta pracovní místa byla vlastně na tom venkově. To znamená, farmáři se mohou eh, eh, rozhodnout, že budou aktivní třeba v odvětví cestovního ruchu nebo pohostinství, ať už na částečný úvazek nebo na plný úvazek. No a poslední věc, kterou zkoumá odborná literatura, je porovnání různých druhů reform SZP Nejdůležitější je tedy studie dopadů reformy z roku 2003. Jedním z takových hlavních aspektů této zprávy, pardon, této reformy bylo tzv. decoupling neboli oddělení plateb od produkce a <clears throat> tato reforma je mnoha odborníky odborné literatury považována za něco, co mělo negativní dopad. Říkají, že když farmáři začali dostávat podporu bez ohledu na to, jakou mají produkci, tak vlastně mají také méně pobídek k tomu, aby pracovali více na poli. A ten vlastně čas navíc, který jim tedy zbyl, někdy eh, využívali k tomu, aby eh, měli vlastně nějaký další eh, příjem z, nějakého, z nějaké práce mimo farmu. A teď ještě dám slovo Bernovi, aby opět pokračoval. Děkuji. Takže já se teď podívám na analýzu statistik, kde jsme se ze všech sil snažili porovnat eh, vztah mezi SZP a mezi počtem pracovních míst. Na jedné straně jsme se snažili analyzovat vstupy, které vidíme tedy mm, zhruba na tom eh, na, té, na tom snímku. Eh, zde tedy to všichni, tomu všichni rozumíte. Jde o to, že SZP mezi roky 2000-2014 většinou se navyšovala. Posledních tři, čtyři roky to bylo zhruba na stejné úrovni a k výraznému navýšení financováního, financování rozvoje venkova, to jsou ty zelené části. Plus je tam ještě porovnání s přímými s, tou přímou, s těmi přímými podporami. Takže to je ten první graf, první porovnání. Ale také jsme se snažili analyzovat různá propojení, různé vzájemné korelace mezi na jedné straně faktory inputu, vstupů a na druhé mezi tedy eh, tím zemědělstvím. A zde vidíme, že vstupy podle eh, zemědělských eh, podle zemědělské půdy, to je na levé straně zelené, zelenou barvou, tak zde vidíme, že ty klasické zemědělské země, jako je Itálie, Francie, Německo, tak ty stále jsou v té eh, přední pozici, také i Řecko je tam, a že ty nové členské země z východní Evropy se je dohánějí. Eh, ta, ten obrázek je trošičku zavádějící, protože to vlastně, tam jsou vlastně akumulované vstupy, to znamená je to financování na hektar na období 2007 až 2013 a samozřejmě víme, že mnoho členských států tam vlastně nebylo, ehm, ne, vlastně nemohli jsme započítat ehm, tu situaci v některých členských státech za celé to období. Takže ta, u některých těch zemí eh, východní Evropy tam ta situace je jiná. Ale vidíme, když tedy porovnáme ty vstupy a výstupy, hm, tak eh, to můžeme měřit vlastně jako rozvoj, tedy v tom období 2007-2013. Máme tam tedy ty roční pracovní jednotky, červe, tmavě červené oblasti, tak tam došlo ke snížení těchto jednotek na hektar v procentech a ty zelené oblasti, tak tam došlo k nárůstu. Znamená to, že v Evropě se počet pracovníků, kteří pracovali v zemědělství, snížil vlastně téměř v celé Evropě, zejména v Itálii a ve zemích východní Evropy. A navíc ten počet se navýšil pouze v Maďarsku, v Chorvatsku a celkově pouze v, m, mm, také v částech e, Skotska, Irska a Portugalska, ale jsou to tedy spíše menšiny. A ukazuje se tedy, že zemědělství zvýšilo svou eh, intenzitu, ale zároveň se tím tedy snižuje počet eh, nutných pracovních sil v zemědělství. To je tedy vlastně druhá strana té žemince. Pokud se podíváme na samotnou zaměstnanost, tak eh, ty snímky to neukazují, ale informace jsou ve zprávě. Tak je to zhruba stejný obrázek. Ukazuje se, že v Evropě se zaměstnanost ve zemědělství snížila prakticky ve všech členských státech. Eh, bylo to do roku 2014. Portugalsko, Bulharsko, Litva, Slovinsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Polsko, Řecko a Rumunsko. To je vlastně jediná výjimka. Rumunsko je zvláštní příklad, tam dokonce došlo k navýšení tedy od, až o 20 Takže to je ten trend. Další snímek, který vám chci ukázat, je vztah mezi vstupy a výstupy ohledně plateb SZP. Eh, v tom eh, horním grafu vlevo, vlevo vidíte akumulované vstupy, jsou to tedy různé pilíře SZP, tmavě červená jsou přímé platby, světle červená jsou platby pro rozvoj venkova. A vidíme, že ti, kteří e, přijímali nejvíce pomoci, byla Německo, Francie, Španělsko a Řecko, ale také Spojené království. V posledních letech také i Polsko dohánělo tyto země. Takže to jsou akumulované částky Není to tedy překvapivé, protože toto jsou ty nejsilnější zemědělské země v Evropě. No a ten graf vpravo dole ukazuje výstupy a je zajímavé podívat se na, ten oran, na ty oranžové sloupce, které ukazují statistické výstupy nebo celkové výstupy zemědělství, hm, které se vlastně zvýšily všude v Evropě bez ohledu na to, ať ty země získávaly více či méně podpory. Eh, ty zelené sloupce ukazují výstupy podle využívané zemědělské plochy, také tam je, je to podle počtu zemědělských podniků a podle vstupu do zemědělství. A vidíme, že vlastně prakticky všude eh, se či, jsou to ty sloupce dolů. To znamená, že se snížil počet zemědělských podniků, a e, také ke snížení pracovníků v zemědělství. Toto byla některá zjištění, takové mm, hlavní myšlenky těch statistických zjištění. No a nakonec jsme to ještě skombinovali s e, případovými studiemi z jednotlivých členských států. Nebudu teď hovořit o všech podrobně, ale je důležité zdůraznit to, co říkal už Mauro Um, Mauro hovořil o přeskumu odborné literatury a v těch eh, případových studiích se to vlastně ještě více zdůraznilo. Ukázalo se, že pilíř 1 byl ve všech členských státech považován za něco, co spíše udrželo ta stávající pracovní místa, než že by je, než že by je vytvořilo nové místa. A nebo v některých případech to vlastně bylo i negativním faktorem. Znamenalo to, že Eh, pilíř jedna v některých zemích negativně snížil, nebo negativně eh, tedy ovlivnil situaci zaměstnávání eh, tím, že došlo k oddělení těch přímých plateb od produkce a k tomu, že se ve farm, v, té, v tom zemědělství zvýšila tendence k intensifikaci a došlo tedy i ke snížení zaměstnanosti. Ale na druhé straně, jak už bylo také řečeno podle odborné literatury, Programy rozvoje venkova byly považovány za koncepce, které vytvářejí pracovní místa, nicméně není to úplně v tom odvětví zemědělském, spíše v těch jiných odvětvích, eh, které se týkají um, hodnotového dodavatelského řetězce v členských státech. V kasuistikách jsme také zjistili, že existuje silná tendence uvnitř členských států k tomu, že když máte nějakou vysoce konkurenceschopnou, vysoce konkurenceschopný zemědělský sektor, například ve Španělsku eh, pěstování květi nebo pěstování zeleniny, nebo Irsko, je třeba mlékárenský sektor. Takže v takové situaci byla společná zemědělská politika považovaná spíše za určitou překážku, která eh, jaksi mm, neumožňovala využít úplně ty tržní síly, které by jinak byly k dispozici. Ale jinak eh, ta tendence u takových vysoce konkurenceschopných produktů, jako bylo ovoce, mlékárenské výrobky, tak tam byla velká tendence tomu, že pokud v těch regionech nebyly tak dobré podmínky, tak vlastně oni přestávali s tou zemědělskou produkcí. Teď se dostávám k závěru. Takže první takový závěr, který jsme zjistili ze všech těch zjištění. Když se ptáme, jaký je celkový čistý dopad SZP na vytváření e, pracovních míst v zemědělství v jednotlivých produktivních sektorech, takže zaprvé, jak už jsem říkal, reforma SZP, včetně oddělení, takzvaného oddělení, měla negativní dopad na zaměstnanost, zatímco pilíř 2 může být e, v zásadě považován za úspěšný příklad, jak vytvářet nová pracovní místa Byť, jak už jsem říkal, není to úplně vždy nutně v tom samotném odvětví zemědělství, ale může to být v těch eh, mm, příbuzných odvětvích, jako cestovní ruch, zpracování, ehm, zpracování potravin a další přidružené sektory. Druhý závěr. Přemýšleli jsme o tom, jaká je kapacita SZP eh, ve snižování zaměstnávání eh, zemědělců mimo farmu. Pilíř jedna je považován za e, nástroj, který udržuje pracovní místa spíše, než e, by je vytvářel. Takže to je vlastně také určitý faktor, který jaksi brzdí to vlastně brzdí ten odliv e, pracovních sil ze zemědělství do jiných odvětví. Nicméně ani přesně to vlastně Mm, nezastavilo ten vývoj, který jsem popisoval, intenzifikace, zvyšování ehm, produkce a tak dále. E, pilíř 2 se zcela jistě soustředí také na ty, ehm, na hm, práci, která je mimo farmu a vlastně tím se také i diverzifikuje příjem zemědělského podniku. No a poslední závěry, k nímž jsme dospěli, ty se týkaly geografické distribuce, zjišťovali jsme, který členský stát nebo který region byl více pozitivně ovlivněn nebo negativně ovlivněn eh, SZP. Zde musíme říci, že vlastně neexistuje žádná jasná odpověď. Na jedné straně je vůbec těžké získat přesné údaje. Měli jsme v k dispozici údaje z odborné literatury a z těch kazuistik, ale to je takové všechno, eh, ne, není to úplně úplné, takže těžko říci, eh, jaký opravdu to mělo dopad. Musíme jednoznačně říct, že nemáme dostatek eh, důkazů ohledně toho pilíře 1. A u toho pilíře, u toho pilíře 2 to bych nazval experimentem eh, Schrödingerovy kočky. V tom druhém um, programovacím období bylo řečeno, že se to musí monitorovat, měřit, aby, aby potom eh, bylo možné zjistit, jaké jsou ty výsledky No a ten poslední, poslední otázka byla, jaké jsou eh, prognozy pro vytváření pracovních míst. Zde musíme říci, že eh, celkově zaměstnanost v zemědělství se bude snižovat vzhledem k liberalizaci, vzhledem k těm strukturálním změnám a to, ty přenosy prostředků z pilíře 1 do pilíře 2, to může trochu kompenzovat tu ztrátu pracovních míst a může to vyvážit eh, vývoj venkova. Děkuji za pozornost. Bardzo dziękuję. W takim razie przyszedł czas na naszego... Děkuji. A, a, nyní a, eh, dostává prostor náš a, eh, pan a, zpravodaj, pane Andrie, máte slovo. Oui, merci. Merci, monsieur le président. Merci à vous, euh, monsieur les experts, pour la présentation de votre... Děkuji, pane předsedo, děkuji všem expertům za prezentaci této zprávy. My vidíme, že to bylo obtížné, protože historii eh, SZP je to poprvé, co řešíme vazbu mezi SZP a pracovními uh, míst. Eh, říkáte, že nebylo dostatečné eh, hodnocení dopadů. Proběhly také studie. Což odkazuje můj příspěvek do diskuse, o které se bude hlasovat v červenci. Otázka pracovních míst nebyla nikdy eh, hlavním cílem ZP, nebylo to hlavní problém, ale dnes eh, otázka bezpečnosti potravin je vnímána jinak a eh, roste počet nezaměstnaných a nemůžeme se tedy nepoložit tu otázku, jak co nejlépe využívat 37 rozpočtu, které je věnováno SZP. Musí být, zaměstnanost musí být jednou z hlavních priorit EU. Zdá se tedy, evidentní, že pokud hm, chceme u SZP uvažovat eh, ve smyslu dopadu na zaměstnanost, tak to budeme muset změnit. Hm. Jak jste řekl, SZP je eh, vlastně modelem intenzivního zemědělství, která mm, nahrazuje pracovní místa kapitálem, což neslouží eh, navyšování počtu pracovních míst. Eh, od 90. letech roste volatilita všech procesů. A to vede k nestabilitě, co se týče příjmů, investic a pracovních míst. Je to právě v tomto kontextu, kdy vám je prezentována tato zpráva. Po první výměně názorů, která proběhla zde v tomto výboru, um, um první, která e, souvisí s e, tím rámcem, který máme k dispozici, a druhá Eh, co se týče budoucích perspektiv zaměstnanosti v souvislosti s SZP po roce 2020. Samozřejmě ten text byl poměrně, eh, jeho délka byla omezená, takže jsme to museli omezit. Samozřejmě Mm, budeme pokračovat s vašimi pozměňovacími návrhy. První část, která se týká současného SZP, tam jsou určitá doporučení, především generační obnova platbami mladých farmářů Dále pobídky všem členským státům, aby pomáhali uh, mladým farmářům i v druhém pilíře, kdy se nevyužívá tato možnost pro generační eh, obměnu. Uh, Mm, abych se vrátila zpátky k eh, tomu decouplingu, které umožňuje mm, použití těchto peněz eh, na to přesto pěstovat určité eh, plodiny, které by jinak vedly v dez- k dezertifikaci. Um, my se musíme znovu zamyslet nad eh, takzvaným greeningem, mm, lepším zemědělskou praxi, kterou otestují sami farmáři. Musíme lépe využívat mm, nástroj, nástroj jako jsou eh, různá nařízení a podobně. Problém efektivity těchto nástrojů nemůže být garantován stoprocentně. Takže bychom se měli vrátit tedy k kvalitnímu zemědělství, což znamená teritoriální přidanou hodnotu v daném území. Eh, Mm, ty eh, pracovní místa musí být tedy zakotveny v daném regionu, ale ty, to se týká i produktů a služeb, které nesouvisí s potravinami, obnovitelná energie, turismus nebo kultura. Ehm, jak lépe využívat eh, rozvojové plány a operační programy. To je další otázka cíleným způsobem pro e, pracovní místa, eh, kde eh, tam je možné ta nová pracovní místa vynářet, jinak to bude jenom přispívat k dalším škrtům. Máme tady program Leader, který může zajistit syner, pomoci zajistit synergii mezi různými efekty eh, aktéry eh, v daném teritoriu. Eh, ta multifondová vlast, strategie ponechává určité marže k využití. Je možné ty fondy různým způsobem využívat pro rozvoj pracovních míst. Eh, další část po roce 2020. Musíme i nadále podporovat SZP. Ehm, budeme se zabývat rozpočtem, to je důležité zachovat eh, podporu zemědělství. je tady podmínka, jak ospravedlnit eh, využívání před veřejným míněním, je to otázka legitimity nového sociál, nové sociální smlouvy mezi zemědělci a společnosti, ehm, váření pracovních míst je tedy samozřejmě klíčové. Pokud ehm, vážení ehm, pracovních míst na daném teritoriu se stane jedním cílů ZP, tak to budeme, ty modely budeme muset změnit, co se týče struktury hospodářství a metody produkce. Budeme muset produkovat Eh, udržitelným způsobem více a lépe. To znamená, že se budou měnit postupy a udržitelnost bude znamenat nový rozvoj, který bude kombinovat eh, ekologický sociální rozměr. Pracovní místa jsou důležitá. Pokud eh, mm, mají být konkurence, je nutné tedy také zachovat konkurence, konkurenceschopnost, musíme mm, plnit požadavky sociální dohody a také respektovat zdraví. Co se týče podpory malých a středních hospodářství, které vytváří větší udržitelnost. také eh, můžeme produkovat na zemědělském teritoriu jiné služby než potraviny. Můžeme to spojit. A mm, potřebujeme také nástroje na řízení trhu, potřebujeme regulační nástroje, man, manažerské nástroje, které by pomohly řešit krizi, například cenovou volatilitu, která ohrožuje zaměstnanost. A dovedeme si představit, kromě mm, decouplingu, vytvoření dalších systémů, co se týče mm, dalšího efektivního využívání členských zemích ehm, toho systému založeného na využívání více fondů. Veřejné služby v, v Mm, jsou nezbytné také v eh, venkovských oblastech po roce 2020. Nebudeme mm, mm, mít možnost postupovat dogmaticky, budeme se muset zamyslet na novými strukturami, co se týče těch dvou pilířů. Já patřím k těm, kteří eh, soudí, že potřebujeme skutečnou společnou zemědělskou politiku. Také potřebujeme skutečnou politiku rozvoje venkov, venkova. To je můj názor. Děkuji za tu širokou prezentaci. Děkuji vám eh, za tuto prezentaci, dámy a pánové. Eh, ti, co se přihlásili do debaty, to už eh, jsou tedy všichni, kdo se chtějí vzít slovo. Je to tak, protože díky tomu budu tady moci stanovit limit. Tak navrhuji, aby si nový zpravodaj dostali dvě minuty, koordinátoři dvě minuty, no ostatní eh, po minutě. Takže první stínový zpravodaj za EPP eh, e je pan Klinovský. Děkuji, pane předsedo. Rád eh, vám několik obecných připomínek a několik konkrétních k tomu navrhovanému projektu, k tomu návrhu tedy. Eh, společná zemědělská politika s druhým pilířem eh, není schopná vyřešit zaměstnanost na venkově, eh, protože na zaměstnanost na venkově v zemědělství je jenom... Co, co to mělo být tahle? Například v Polsku 50% populace eh, eh, žije na venkově a na eh, venkově zemědělství vytváří nějakých 20% zaměstnanosti, čili na to potřebujeme politiku soudržnosti a její prostředky. Za druhé budeme posuzovat dopady změn zaváděních do SZP. Zdá se, že všechny ty ekologické a klimatické zisky ovlivňují nebo ovlivňuje ta reforma, ale eh, společenské otázky eh, se neposuzovaly. A to je třeba změnit. V tom návrhu eh, je tež možné na, reagovat na situaci na zemědělských trzích. Nothing, nothing. Jest problem z tłumaczeniem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 <laughs> tak pane poslanče, čas vám běží. That's when energy. No sun outside energy is going down. Snow. In my country, snow. Also, also oh. Germany. Czy już można? Jeszcze nie.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 Okay, we can, we can start. Możemy zaczynać, panie pośle. Myślę, że będę kontynuował od trzech. Tak, já budu e, pokračovat od té e, třetí otázky, e, se kterou jsem začal před chvílí. Takže myslím, že můžeme navázat na obtížnou situaci na zemědělském trhu a, a, a také na vyjednávání, které probíhá v, Mercosur, v rámci Mercosuru o TTIPu, otázky s Ukrajinou i s Austrálií a také si myslím, e, že jsou tady e, podstatné e, závazky, pokud jde o redukci čpavku, které jsou zbytečné. To všechno ovlivní evropské, evropské zemědělství a, a zaměstnanost této oblasti. Takže uvědomme si eh, také eh, otázky spojené s eh, potravinářským řetězcem a o posílení pozice zemědělců v něm často mluvíme. Myslím si, že 20. bod, který se týká sociálních podmínek, pracovníků v zemědělství bude třeba ještě posílit. A také se musíme eh, zamyslet nad eh, mm, významnou eh, otázkou a sice renacionalizace společné politiky. A poslední upozornění se týká několika bodů toho návrhu. Na jednu stranu tady mám evropský model zemědělství, který je posílení, eh, eh, posílen eh, zárukou ze smluv o slušném příjmu zemědělců. A na druhou stranu se vzdáme čím dál tím více regulace trhu a otevíráme se vůči dovozům z celého světa. Můžeme jasně, musíme jasně říci, že tohle nelze dobře sladit. Buď evropský model s regulací, anebo volný trh to nejde sladit jinak úplně a to musím říkat jasně. Děkuji. Paní Miller, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také eh, eh, panu zpravodaji i eh, autorům studie. Máme tady celou řadu dalších otázek. Jde o to, že úplný přehled o 28 členských státech jste neměli a konkrétní vyhodnocení tohoto by pro mě bývalo to nejdůležitější. Dobrý datový základ eh, tak, abyste se tady mohli zabývat touto eh, tematikou intenzivně. Ta podpora mm, možností zaměstnání je samozřejmě, eh, to je třeba vyhodnotit, ale tady v té zprávě je málo obsahu k tomu tady je, jak může společná zemědělská politika přispět k pracovních míst na venkově a k tomu mi tady eh, chybí nějaký obsah. Teď máme eh, politiku eh, s modelem dvou pilířů. Studie potvrdila, že první pilíř zajišťuje 30% a ve druhém pilíři jich je určitě, je určitě potenciál, ale pořád je to příliš málo přeskočit nebo pře, orientovat se na bio Eh, přináší pracovní místa, ale to není dost, tohle to říct. Musíte se zabývat tím, jak skutečně vytvářet zaměstnanost. A kromě toho eh, si myslím, že jste to tady vzali hodně zkrátka. Ta debata o společné zemědělské politice eh, se tady zobecňuje a všechno se spochybňuje. Také jedna z priorit, nový zemědělský model, to se mi zdá příliš extrémní potřebujeme zlepšení v rámci eh, druhého pilíře. Máme určité možnosti, eh, které společná zemědělská politika nabízí a ty chceme konkrétně využít. A tady musíme jasně říci, že tahle společná zemědělská politika, zejména pro znevýhodněné oblasti, přinesla hodně. I uh, v decoupling odnesl, uh, toho přinesl hodně. To vám můžu potvrdit z německé zkušenosti. Pan poslanec Kartě. Děkuji. Karty. Pane předsedo, řada eh, řečníků řekla, že v eh, některých eh, klíčové body tady říkají, že um, toto ukazují tedy, to chci poděkovat za příspěvky. Zemědělství asi není největším zaměstnavatelem v regionech periferních možná, je nicméně motorem lokální ekonomiky. Bez zemědělství v podstatě přijdete o e, to, e, co ty regiony mají, e, co se nejvíce blíží, jak se průmyslu zaměstnání. A je třeba si uvědomit, že ty, to je třeba chránit, EZP je třeba chránit, přímé platby zemědělcům je třeba chránit. Musíme když se tedy podíváme na toto, jak eh, distribuce těch pladeb probíhá, protože je zjevné, co se týče eh, prospěchu pro místní ekonomiku, tak v periferních oblastech eh, je zaměstnanost nejvíce závislá na zemědělství a platby ZP mají tady největší dopad a farmáři často dostávají nejmenší podíl těch pladeb. Já bych každopádně podporoval ochranu eh, ZP pilíře 1 rozpočtu a současně bych tvrdil, že třeba systematicky redistribuovat platby tak, jak jsou směřovány, abych byly směřovány nejenom zemědělcům, kteří to potřebují nejvíce, ale také regionům, které to nejpotřebují nejvíce. Souhlasím s předřečníkem, který eh, řekl, že obchodní dohody a jejich dopad na eh, periferní oblasti jako Mercosur nebo SITA, které by mohly zdevastovat některé zemědělské sektory a vlastně negovaly by veškeré investice, které do toho šly v posledních desetiletích. Pan Roper? Um, pane předsedo, měli bychom najít odpověď na důležitou otázku, jak bude zítra vypadat Evropa. Když eh, o tom přemýšlíme, měli bychom se zamyslet na eh, zaměstnání o nových pracovních místech a o zachování pracovních míst, které už máme, protože mm, pokud eh, zapomeneme na to, jak ehm, Životoschopné jsou, to pracovní místa není, tak nebudeme mít dobré výsledky. Proto si myslím, že SZP by měla především e, zajišťovat dostatečný příjem pro ty, kteří tam e, v tom, e, na tom venkově žijí a pracují. Měli bychom znovu mm, zvážit podporu, kterou dostávají naše farmáře. Musíme podporovat ty, kteří žijí a pracují na venkově, nejenom velké majitele pozemků. A tady chci něco říci o e, systéme splácení. Jsou velké rozdíly mezi členskými státy v podpoře, které se jim dostává. Měli bychom se pokusit vyvážit ty platby, protože E, proto e, farmáři nemají dostatek příjmu a mladí odcházejí z venkova, což vede k sociálním problémům. Sociálním problémům ne v zemi, odkud pocházejí, ale také do země, kam odcházejí. To je společný jeden problém, který bychom měli řešit i společně. Pak je tady další komentář který jsem chtěl zmínit, regionální, lokální orgány by měly klást větší důraz, měly by se hrát větší roli při využívání druhého pilíře, protože pokud bude větší flexibilita, to, to je také potřeba, větší flexibilita pro lepší využívání fondů, děkuji. E, je třeba si připomenout um, dopady e, na země. E, dělství. Já jsem skutečně s, Um, rozčilen tím, co eh, experti eh, právě uvedli, že se zaměřují jenom na udržení pracovních míst. To je lež. Co se týče francouzských zemědělců, eh, je téměř 10 tisíc pracovních míst. To je 31 aktivní populace v produktivním věku. Ty přišli o, mm, v tomto sektoru o pracovní místo. V žádném jiném sektoru se něco podobného nestalo. Já myslím, že tady skutečně to musíme říct tak, jak to je. 80 zemědělských hospodářství, které jsou malé, tak to museli vzdát, ty velké se zdvojnásobily, proto má ZP velmi negativní dopad na ekonomický rozvoj našich zemích a myslím, že jediné řešení, jak zase přežití zemědělců, je opustit SZP, protože ničí pracovní místa. Musíme se podívat na následující otázky. Suverenita členských zemí, lepší podpora menších středních hospodářství, um, šíření podpora prodeje lokálních výbu, výrobků, bioprodukty. Není možné, abychom spolehali jenom na SZP, ale také jak do toho uh, včlenit supermarkety a jejich řetězce obchodní. To by bylo zajímavé. Nesmíme záviset na vnitřním trhu, tak jak to děláme desetiletí. Otázka je, jak to chceme udělat, eh, jak tedy, tady dále debatovat bez konkrétních návrhů. Pane poslanče, bylo by dobré položit otázku, eh, co by se stalo na venkově s počtem eh, statků pokud jde o místa práce, kdyby nebyla společná zemědělská politika. Takže prosím, nevyčítejte to eh, odborníkům, protože politiku stanovujeme my a ne experti. Děkuji, pane předsedo. Za celý život jsem svědkem toho, že se snižují vlastně požadavky na zemědělce. Nejdříve to museli všechno eh, mlátit cepy, pak už měli kombajny. Mm, dnes eh, také už nemusí eh, bojovat eh, se škudci, mají na to různé herbicidy, takže to se všechno mění. A nevím, jak je to v jiných zemích. Možná, že jiné země tu situaci ještě zlepší, ale bude tam určitě pokles. Takže opravdu u zemědělství se nejedná o mm, obor, kde by se, který by chtěl, který by potřeboval více pracovníků. Jediná výjimka je biologické biozemědělství, ale eh, nebo určité odbory, o kterých jsme hovořili včera. Ale pokud chceme zvýšit, měla by se zvyšovat kvalita produktů, aby, se, aby zemědělci mohli prodávat přímo ve svých eh, obchůdcích, eh, cestovní ruch, také třeba lesnictví, práce v lese. A pokud na tyto věci by se dávaly veřejné finance, tak bych navrhoval, aby, to také, mm, aby tam také musely být podmínky dodržování ochrany eh, životních podmínek a zdraví a také by se třeba, tam by měla být podmínka mm, zlepšení přístupnosti cest v těchto venkovských oblastech. A tím tam můžeme na venkov opět nalákat mm, lidi a i pracovní místa a nemusíme vytvářet uměle žádné hloupé konstrukce. pokud se oni takhle budou chtít pracovat. Pan Nicholson. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já zde mluvím jménem Judy Gerling, stínová zpravodajka za EKR. Ona je teď ve, vý, ve výboru Anyway, chtěla bych poděkovat za obě prezentace, které jsme dnes odpoledne slyšeli. A já zcela si podporuji to, když mm, vlastně propojujete zemědělství s Junkrovým plánem a s tím, že zemědělství tam má také svou roli v ekonomiku, že má také vytvářet udržitelná pracovní místa a že má vést k růstu. Eh, měli bychom mít také zprávu, která se bude soustředit na některé věci a která vyšle silný signál na nutnost vytvářet pracovních míst na venkově. Nemá to být pouze jenom země, eh, pouze ehm, ta potravinářská produkce v rámci pilíře 1. My jako výbor bychom také chtěli ještě zdůraznit, že sledujeme i rozvoj venkova a také rozvoji venkova se věnujeme, tam je takový velký ekonomický potenciál. Pro udržitelnou ekonomiku eh, venkova je to důležité. Chtěl bych poděkovat za užitečnou studii, ze které budeme také vycházet, až budeme předkládat pozměňovací návrhy. E, zejména to, že se ukazuje, že podle vaší zprávy pilíř dvě může vytvářet nová pracovní místa a může tím mít také pozitivní dopad na zaměstnanost. E, členské státy e, různým způsobem provádějí tyto politické koncepce já si myslím, že zde máme v této zprávě příležitost podívat se na eh, věci, které se týkají pilíře dvě, Také je eh, čas, abychom přehodnotili při, eh, ty dávky, které jsou v rámci pilíře 1. Bude to také v rámci přeskumu víceletého finančního rámce. Měly by tam být objektivní kritéria, která propojí cíle eh, této politiky také i s vytvářením pracovních míst. Děkuji, pane předsedo. Také jste si uh, bral hlas jako stínový zpravodaj a teď pan poslanec Dorfman. Pane Dorfmane. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl zeptat eh, našich odborníků když, se, eh, eh, když mizí pracovní místa na venkově, tak to může být buď eh, zvyšováním efektivity zemědělství, a to v principu není nic špatného, ale já jsem možná něco přeslechl. Vy jste tady popisoval něco velmi zajímavého elegantně. Říkal jste, že společná zemědělská politika vytváří takovou eh, rentu eh, pro, základní, pro, pro vlastníky půdy a ne pro zemědělce. No, mm, používají první eh, pilíř a můžou extenzifikovat. Používají tedy ty premie a, a už potom nepracují v zemědělství a chodí do normální práce. A to je vlastně méně zemědělské. Můžete to nějak jako rozlišit nebo vysvětlit? Máte mm, nějakou představu o tom, jestli mizí eh, země, místa zemědělství zejména k zvyšování, eh, ke zvyšování efektivity nebo kvůli EZP. A potom je tady ještě, eh, jsou tady platby na hektar v různých regionech. Společná zemědělská politika je vyšší v prvním pilíři Eh, ono ze statistiky nevyplývá úplně eh, tohleto, eh, ty platby po jednotlivých státech také mm, závisí na tom, kolik je hektarů. Mohli byste nám k tomu něco říct, nebo je tam nějaká souvislost? Děkuji, pan Brennan. Um, Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že z této debaty mohu učinit tyto klíčové body. Za prvé, musíme se rozhodnout, co je pro nás důležitější. Jsou to pracovní místa v zemědělství anebo jsou to pracovní místa na venkově. To je takové klíčové rozhodnutí a já bych upřednostňoval e, místa na venkově. E, navíc, kdyby tam zůstal stejný počet pracovních míst, tak si myslím, že by nedocházelo ani k poklesu pracovních míst v zemědělství. A také bych chtěl, aby se ZP více podporovala lesnictví. Také si musíme uvědomit, že zde existuje nová realita dochází k eh, stále menšímu tomu, že politici, politikové mají stále menší roli. Teď je to spíše o zemědělcích, spotřebitelích a dodavatelích. To jsou teď ti tři hlavní aktéři. Za třetí, SZP se musí postupně snižovat, musí to být stále menší procento rozpočtu SZP. Myslím si, že veřejnost nic jiného nepodpoří, takže nechci žádné, žádný návrat cenových náhrad, eh, tržních eh, intervencí nebo eh, těch podpor. Musíme odstraňovat ty rozpory mezi městem a mezi venkovem, mezi zemědělci a mezi spotřebiteli, takže nechme roli těmto aktérům těm spotřebitelům, co chtějí od eh, zemědělců, jaké jídlo chtějí, co chtějí, co čekají od venkova. Děkuji. Grazie, presidente. Grazie, presidente. Pan Paolo de Castro. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat našim odborníkům za prezentaci. Děkuji za jejich studii. A také děkuji i panu zpravodaji <clears throat> Chci říci jednu věc. Eh, zemědělství je zkrátka oblast, <clears throat> kde eh, ubývají pracovní místa, to si musíme říct jasně. A když roste ekonomika, máme zde novou, nové technologie, zvyšuje se produktivita a mm, ty, ty, ty, ta pracovní místa v zemědělství se snižují, mizí. Otázka je, jak může SZP pomoci v tomto novém světě, v tomto globalizovaném novém světě, kde existuje celá řada potíží? Hovoříme zde o eh, volatilitě cen, hm, o tom, že potřebujeme zároveň zabezpečit dodávky potravin, tak jak může SZP reagovat na tyto obavy? Jak třeba může lépe vyvažovat rizika? jak může lépe regulovat trh, jak může lépe ovlivňovat tržní síly. Podívejte se na Ameriku, podívejte se na Američany, co udělali. Myslím si, že oni velice odvážně přesunuli peníze z přímé podpory a dali je do jiných systémů, do různých zajišťovacích systémů. A do takových systémů, které mohou uh, udržet riziko pod kontrolou. Jsou to způsoby, které umožní um, ošetřit ta rizika. Takže myslím, možná bychom něco takového měli učinit i my. Zajímá mě také názor odborníků. Děkuji, pane předsedo. Když se dívám kolo, kolo sebe, tak uh, řada kolegů jsou nepřítomní, možná, že už jsou na cestě na, venkově, na venkov vytvářet pracovní místa. Proto chci poděkovat těm, kdo jsou tady přítomní. Téma pracovních míst na venkově. To je především regionální národní záležitost. Já jsem, pocházím z regionální politiky a um, um, my máme, ehm, my jsme blízko hranic tedy s Českem, máme nezaměstnanost 30%, eh, jsme tedy velmi, velmi obtížná situace. Co se stalo během 50 let močné eh, politiky? My jsme využili příležitosti, které eh, nám dala Evropa a tady chci říct pro nové členské státy, aby e, udělali to tež. Podle posledních statistik moje země má druhou nejnižší pracovní e, nezaměstnanost, 1,9%, takže se podařilo z chudé oblasti kde by, e, udělat oblast, kde jsou pracovní místa, takže bych navrhl kolegům, aby se k nám přidali, co je všechno možné díky evropské zemědělské politice. Děkuji, pane předsedo. Jednu prozbu bych měl. Neměli bychom eh, tam toho dávat příliš do té zprávy, to už bylo řečeno, bychom o tom nediskutovali pět let. Eh, měli bychom se omezit na to, eh, kam, kde můžeme mít nějaký efekt, ta zpráva. Dále bych se chtěl zeptat expertů, Äh, um Když mluvíme o pracovních místech, tak máme na mysli dvě věci, aby to byly jistá místa, aby tam byly určité příjmy, nejenom statisticky pracovní místa s nízkým příjmem. A dále to musí být e, pracovníci, kteří budou děle, dělat podřebné, potřebné věci. Ne, aby se prostě něco produkovalo a mm, pak by byly přebytky, které by se pak museli nějak vyčíst. E, Dále decoupling, tady nemusíme o tom eh, mluvit mm, z dola, protože tam chybí určitá logika v tom systému. Pane předsedo, velice stručně, co se týče nárůstu nezaměstnanosti nebo udržení zaměstnanosti zemědělství, musíme se podívat na Mm, to z hlediska bezpečnosti potravin. To bude možné mm, jenom pokud mm, bude pokles eh, zaměstnanosti v zemědělství. Jsou dva důležité faktory hodně stability. Stability zaměstnanosti v země, zemědělství. Pod, mechanismus podpory by měl být napojen na produkci na hektar, protože bohužel některé členské státy, mm, hlavně Rumunsko, tak tam jsou oblasti, kde někteří investoři jenom vlastní tu půdu, nezajímá je produkce, ale jenom dotace. Proto je důležité tedy spojit eh, dotaci a produkci. Mm, mm, myslím, že Bavorsko tedy nelze srovnávat s situací v jiných zemích, mm, že tam se tvořily ty pracovní místa. Musíme tedy posoudit, zda naše prostředky jsou dobře vynakládány, protože je důležité Eh, Zdá tedy těmi prostředky, které platí daný poplatník, se nakonec vytváří pracovní místa. To se málo hodnotilo. Já jsem tedy z východního Německa. Velké podniky s velkými plochami jsou 70% závislé na přímých platbách. Proč? Protože relativně málo hospodaří na těch velkých plochách, přičemž malí, menší podniky na západě vytvářejí větší hodnotu a méně, jsou méně závislé na přímých platbách. To je zajímavé. Srovnávejme ty systémy eh, komerční, ekologické zemědělství, větší e, vytvářená hodnota, e, ekologická produkce. To jsou kritéria, která musíme použít jako kritérium na o, o, pra, o spravedlnění vynakládání peněz poplatníků. Pan poslanec Zdes hovořil o tom, co bylo před 50 lety v Bavorsku. Um, the uh, common agricultural policy, as far as... Společná zemědělská politika podle mého názoru má potenciál vytvářet pracovní místa, jak už bylo řečeno. Jedna z věcí, jak můžete vytvářet pracovní místa, je to, že, pra, že zemědělci nenechají, nenechávají své ty peníze, které vy, ne, eh, vydělají ve své peníze, mají, měli by to někde utratit, tam své lokalitě. A když dostanou podparu, tak eh, bohužel tedy oni to nevyloží, eh, oni ty peníze neutratí tam ve své komunitě, ale spíše si třeba koupí apartmán v Chorvatsku, ale určitě ne ve své komunitě. Pokud bychom omezili Eh, ty výše podpory, tak potom ty, mm, ta, ty peníze by měly být vynaloženy v těch komunitách. Eh, například jeden region by dostal o 11 milionů méně, <clears throat> ale ty peníze by pak byly vynaloženy eh, v té místní komunitě, protože někteří místo toho ty peníze utratí třeba za tryskáče. A takže někdo si koupí tryskáč a někdo bude hladovět. Pani posel Sanara. Paní Sanara, děkuji. Budu stručná. Myslím si, že když hovoříme o pracovních místech eh, na venkově, tak musíme mluvit o těch přímých a nepřímých pracovních míst. Myslím si, že SZP ničí ta přímá pracovní místa. Tento parlament a tento výbor už tráví celé měsíce na tom, jak hovoříme o různých krizích, které dopadají na zemědělství a na, hovoříme o tom, že zemědělské podniky musí zavírat nebo se chystají zavírat. Myslím si, že nakonec zde zbyde málo pracovních míst, které bychom mohli podporovat. Eh, leda tedy, že bychom v rámci toho pilíře dvě Mm, vytvářeli nějaká nová pracovní místa. Měli bychom uchovávat ta přímá pracovní místa v zemědělství. Tuto realitu už vydáváme několik posledních let a pokud do toho budeme dále investovat peníze, my do toho budeme investovat peníze, ale ty eh, pracovní místa stejně mizí. V Galici máme různá, různé příklady podniků, které musí zavírat ti majitelé těch zemědělských podniků musí eh, zavřít svou farmu a nikdo to vlastně nepodporuje, to, co bylo vytvořeno v rámci pilíře 2. Děkuji nyní paní Schreier. Děkuji, pane předsedo. Eh, když eh, to teď tak posloucháme, tak včera jsme celou dobu hovořili o krizi v zemědělství. Myslím, že se musíme zamýšlet nad tím, jak Eh, naložit eh, s těmi rozpočtovými prostředky eh, své společné zemědělské politice. Ovšem otázkou je, jak do budoucna, jak zajistit sociálně ekonomické aktivity na venkově, jak můžeme udržet zemědělce na venkově, No, jak udržíme eh, rodinné podniky na venkově. Předáme to všechno a eh, nadnárodním firmám, to je důležitá otázka. A při té příležitosti se zeptám i zpravodaje, pokud jde o zemědělství a přírodu. Už jsme toho vymenovali všechno, ale eh, také je tady strategie biodiverzity a Natura 2000. Nesmí, neměli byste se také namýšlet nad tím, jak odměňovat zemědělce za to, že eh, dodrží tyto předpisy. Je tady strategie biodiverzity, opět byla eh, přijata. A potom ještě poslední věc, se kterou souhlasím, jak to vypadá s tou studií ve členských státech, protože pak eh, budeme si moci udělat představu o těch rozdílech. Děkuji. Dámy a pánové, představitelé komise, experti a zpravodaj, takže všichni po pěti minutách. Teď pan Longo z komise. Um, Děkuji, pane předsedo. Způsob, jak SZP může zlepšit vytváření pracovních míst na venkově, je důležité. Je důležité, abychom o tom hovořili, protože to také je jednou z priorit eh, Junkrovy komise Junkrova plánu. Jsem velice rád, že se mohu zúčastnit dnešního jednání a diskuse s poslanci. Zpráva pana Andreje velice dobře upozorňuje na zásadní úlohu SZP, co by základního nástroje Evropské unie pro pracovní místa na venkově. V Evropě 11 milionů farem, kde pracuje 22 milionů lidí. <clears throat> Takže to je velice důležitý příspěvek. Plus je tam ještě maloobchod, eh, zpracovatelský průmysl. Celkem zemědělství nabízí téměř 44 milionů pracovních míst. Mm, jedna ta výzkumná studie, nebo pardon, velice s velkým zájmem jsme se vyslechli výsledky vaší výzkumné studie a ta studie tvrdí, že nakonec to má tedy negativní dopad na zemědělství, na pracovní místa zemědělství. Um, ale platby v rámci pilíře 1 nebyly určeny na vytváření pracovních míst, ale měly pozitivní dopad na zaměstnanost, jak e, přímo na farmách, tak i v těch příbuzných oborech. Přímo na těch zemědělských podnicích e, ty platby mm, upevnily stabilitu příjmu zemědělců společně s dalšími tržními Eh, srdečním nástrojem, který se uplatňuje eh, při krizích, umožnili přímé platby zabránit ztrátě pracovních míst a také snížení produktivity. Přímé platby celkem tvoří 46 pod, um, eh, příjmu rodin. Bylo to tedy za období 2005 až 2013. Nesmíme také zapomínat na dominový efekt v dalších eh, odvětvích a obecně i tedy na ten dopad eh, na venkovských oblastech. Jak už jsem říkal, Existuje zde velký počet pracovních míst také v tom odvětví zpracování potravin, ale pak jsou tam ještě další sektory, které na to navazují, například strojírenství, Mm, bioekonomika, pak jsou tam různé venkovské oblasti, jako je cestovní ruch, který má obrovský přínos eh, z vývoje mm, nebo se zlepšení krajiny, na které právě pracují zemědělci. Takže eh, také to pomáhá udržování pracovních míst a, vydrž, a udržení i různého široké palety aktivit. Pil, pil, platby pilíře 1 také mohou pomáhat určité, eh, budovat určité základy, z nich se pak eh, vytváří pilíř dvě. Nyní eh, snaha diverzifikovat aktivity zemědělských podniků, to je jedno z klíčových politik rozvoje venkova. Jsou tam také, je tam také přenos znalostí a poradenství, rozvoj širokopásmového internetu, a také i prosazování základních služeb ve venkovských oblastech. Politika rozvoje venkova také tedy stimuluje e, rozvoj mm, zemědělství, ale vlastně pomáhá i nezemědělským podnikům, umožňuje i rozvoj takového prostředí, v němž se pak může dařit celé řadě různých dalších e, podniků a mm, podnikatelům. Tato zpráva také na konci říká, že pilíř 2 je efektivní ve vytváření pracovních míst na venkově. Pokud je pokud si členský stát vybere správné zacílení. Strategické, propagová, strategické programování může přinést výsledky. Venkovské oblasti dostávají Eh, vlastně 160 milionů. A to je pouze z tohoto nástroje, pak jsou tam ještě další nástroje. Samozřejmě jsou tam určité, eh, určitá omezení rozpočtu, ale my se snažíme, abychom prosadili i další finanční nástroje, abychom rozšířili rozsah působnosti těchto aktivit. Investiční plán pro Evropu, tedy ten program EFSI, koordinaci s dalšími Eh, fondy Evropské unie může pomoci. Tato studie také navrhuje i možný efekt mrtvé váhy a ten, tomu samozřejmě chceme zabránit. Eh, zásadní je aktivní zapojení členských států do tohoto procesu. Eh, je to právě místní úroveň, která má zlepšovat hospodaření s penězmi. Eh, Klíčové je dobré zacílení na společně dohodnuté priority na základě dobrého kvalitního posouzení a také tam je důležité zapojení zúčastněných stran. Nikdy zde nebyly tak dobře zacílené programy jako dnes. Budeme také schopni předvést výsledky našich politických koncepcí, protože máme rozpočet zaměřený na výsledky a ukazuje se, že se vždycky musí ukazovat, jaké výsledky má, mají peníze vynaložené z rozpočtu. Takže jsou tam kvantifikované cíle, mm, musí tam být eh, ukázáno, jaký je dopad na konkrétní plochy. Týká se to tedy zejména zemědělství a také oblastí venková. Navíc eh, tyto dva obory se teď dostávají do takzvaného oběhového hospodářství. To je také důležité zdůraznit. Tím se podpoří pracovní místa a růst a také udržitelnost a cíle udržitelnosti. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za zvýšení se v čase, bardzo děkuji. Děkuji, že se to zvládnul eh, včas a teď dám eh, slovo našim expertům na pět minut. Já, Já chci nejprve vysvětlit hlavní um, tedy problém je, že se vytváří více pracovních míst, jak bylo řečeno, nebo nevytváří, jak bylo řečeno, ale něco jiného v tom smyslu, že my vnímáme, že v celé Evropě, nejenom ve Francii, dochází k procesu koncentrace. A toto je faktem. Problém je, tedy jde o to, že EZP zpomalili ten, zpomalila tento proces tedy snížila negativní efekt tohoto procesu. Další věc, kterou chci zmínit, je to, co řekl pan de Castro. Já plně souhlasím, že je důležité uh, zohlednit prak, rizikové praxe nebo mm, praxe řízení rizik na úrovni farem nebo i um, politiky i když nástroje na řízení rizik, které jsou k dispozici v pilíři 2, nejsou dobře využívány široce a jenom devět členských států mm, to opatření 17 aplikuje s průměrem 1,4 celkového rozpočtu, takže velice málo poslední komentář se týká pana Flanagana. To je důležitá otázka, jak se e, utrácí, jak farmáři utrácí prostředky z SZP. Je třeba zvážit nepřímý efekt těchto výdajů, totiž, že existují studie, že když farmáři Eh, tedy na co, na co utrácí farmáři, rodiče ten, ty, ty příjmy, často na vzdělání dětí, což může vést k tomu, aby každá, aby nová generace hledala nová pracovní místa mimo zemědělství. To znamená, že pokud nenajdou dobré uplatnění na úrovni, jakém eh, dosáhli díky svému vzdělání na venkově, tak je to potenciálně negativní eh, efekt toho eh, tedy eh, najímání nových pracovníků. Um, Já chci dodat několik věcí. Já chci zdůraznit jednu věc, jak si když byl ten dojem, že to analyzujeme jenom tak, že to má určité, jak se, určité udržení pracovních míst, tak ta tendence je tam, hlavní tendence pořád platí, že zaměstnanost v zemědělství prostě klesá, o tom není pochyb. Co já jsem chtěl ve své analýze udělat, e, to se vracím k té první otázce, zda to je jenom otázka efektivity v zemědělství a já jsem ve své statistické analýze eh, řekl, že jsou tedy jasné důkazy, že roste efektivita, roste účinnost. Otázka zda to, tento nárůst účinnosti a dal, dodatečný příjem majitelů půdy, nenutně zemědělců, kam to jde tedy? A zda to vede k tomu, že lidé hledají pracovní místo jinde. Díky těmto dodatečným příjmům tak na to nemohu odpovědět z těch našich zjiš, podle těch našich zjištění. Ten problém, který jsme měli, ten vede k té druhé otázce. Při analýze toho, kam eh, v té, mm, mm, té regionální Eh, škále, kde je větší korelace mezi financováním pozitivním dopadem na trh práce, tak tomu prostě brání to, že nemáme regionální data pro eh, finance z SZP1. To je eh, problém pro výzkumníky, jako jsme my. Já chápu argumenty komise, proč nechtějí data v mm, pilíře 1 zveřejnit kvůli bezpečnosti dat, ale pro výzkum je to problém, který je veliký, protože my nemůžeme zjistit mm, díky e, analýzám, srovnáním, jaký tedy dopad na e, regionální toho financování je to musíme zmínit tedy z perspektivy výzkumu, že máme určitá omezení. A já tady proto nemohu odpovědět na tuto otázku. Já plně souhlasím s některými komentáři, že by bylo lepší, abychom měli plné pokrytí všech členských zemí a s příslušné srovnání s tím plně souhlasím. V této studii se to nepředpokládalo, ale mohlo by to být dobrá věc, kterou by bylo možné otevřít z komisí, aby předložila podobnou studii nebo aby zadala podobnou studii. E, také souhlasím, že některé aspekty e, vedlejších účinků SZP, sekundárních e, účinků dopadu na zaměstnanost, jako ochrana životního prostředí, dopady na Natura 2000 a tak dále. Nebyly dohloubky analyzovány, my jsme dělali všechno pro to, aby ty sekundární efekty ehm, byly, protože se i nadále tedy snižovaly možnosti zaměstnanosti, to se snadno prokáže, to je jasné, není o tom pochyb, ale také zdůrazňuji, Ehm, že tady musím zdůraznit, co řekl zpravodaj, že je eh, pravděpodobně vhodná chvíle, aniž bychom se dostávali do mm, intenzivní diskuse o SZP, je, že je čas tedy myslet na to, zda zemědělství eh, samotné je, mm, odpovídá moderním standardům, zda bychom neměli e, se zaměřit na, na různé produkty, mm, které jsou prospěšné životnímu prostředí, ať je to trávení volného času a podobně. Pan Andrew, pět minut. Já budu ještě možná rychlejší. a chci poděkovat všem expertům za jejich odpovědi a také všem za kvalitu dnešní diskuse. Eh, eh, byla tady diskuse o tom, zda eh, bychom měli, zda bychom měli tedy uvažovat o, těch, o té zaměstnanosti. Ta odpověď je ano, ano, a to mohu říct jasně. Stává se prioritním cílem. Dříve tomu tak nebylo v minulosti v souvislosti SZP. Když si to stanovíme jako prioritní cíl, tak eh, to budeme muset o tom uvažovat jinak, než eh, jsme o tom uvažovali do, eh, do posud. A tím má tato zpráva velký význam a já chci všechny vyzvat, aby tento text pozměnili, aby tam byly konkrétní věci pro komisi, pro současnou i budoucí SZP. Když si to stanovíme jako cíl při příští reformě, tak mm, bude, tak toto ovlivní i základní směry zemědělské politiky. Já vám děkuji za tuto kvalitní výměnu názorů. Chci poděkat všem, eh, kdo mi pomohli, sekretariátu, Eh, to všechno bylo tedy nutné pro přípravu tohoto dokumentu. Dámy a pánové, pozměňovací návrhy do 18. května do 12 hodin dovolíte-li, tak eh, já teď několik komentářů. Za prvé, eh, pomenuli jsme vliv politiky soudržnosti Fondu regionálního rozvoje na tvorbu pracovních míst na venkově. Není pravda, že jenom druhý pilíř odpovídá tedy. Bylo by zajímavé eh, za jejich tvorbu. Bylo by zajímavé analyzovat, za jaké, jaká byla situace, když druhý pilíř byl v eh, rámci politiky soudržnosti, ta regionální politika. Eh, podpora nebo zmenšování zaměstnanosti na venkově je objektivní proces. Je to objektivní proces a, a snižují se služby eh, vzhledem k eh, poklesu zaměstnanosti v zemědělství a zvyšují se zase naopak eh, služby pro ty, kteří přijíždějí, protože obyvatelstvo tam naopak roste a naopak se tam lidé stěhují, protože jsou tam levnější pozemky. Potom tady máme multifunkčnost venkova. jak podpořit eh, eh, cirkulární ekonomiku a eh, podpořit různá řešení. Tady nelze to udělat stejně v každé zemi. A závěrem, to musím říci, protože to není informace ověřená, ale zaslechl jsem to. Ale člověk to tak slyší. Že problém eh, rozvoje venkova má přejít z DG Agry pod eh, eh, regionální politiku. Čili celý, celá ta obraz činnosti, která je tak důležitá, by měl být tedy přesunut do politiky regionální a politiky soudržnosti. A, a v souvislosti s tím Jestli tohle je ten Junckerův plán, a jestli jde o ty nové přesuny, tak nehovořím o strategickém plánu nebo o novém, ale spíše o novém přístupu k eh, rozdělení práce v komisi, tak my se na tím musíme hluboce eh, zamyslet a zeptat se na to pana komisaře i předsedy Junkera, protože jestli je ještě pravda, že eh, zahraniční obchod má přejít z DG Agri na Digitrade, tak to už zbyde Digi Agri. E, jenom takové malé portfolio. Možná, že to bude e, v rámci e, nové povahy společné zemědělské politiky. Jsou to tedy neuvěřené informace, ale Obávám se, že až už eh, budou eh, ověřené, tak už bude příliš pozdě. Takže eh, musíme se ptát na tyhle věci. Já omlouvám se, že jsem o tom teď tady začal hovořit, ale že i když ty informace nejsou ověřené, tak si myslím, že je třeba je zmínit. Takže dámy a pánové, končíme tento bod. Děkuji našim expertům. To bylo opravdu zajímavá diskuse, důležité téma. A dostáváme se k dalšímu bodu. A teď eh, tady poprosím o přesuny. Eh, vím, že tady byl chvilku výjimečný klid na sále, eh, když jsem hovoril o těchto věcech, ale teď už musíme pojít dál k výměně eh, názoru s eh, pracovní skupinou pro zemědělské trhy, kterou eh, jmenoval pan komisař. Souvisí to se situací na zemědělských trzích, s procesem stále větších vlivů vnitřních i vnějších podmínek, a, a tedy to, o čem my pořád hovoříme a skupina teda měla řešit transparentnost finanční věci, e, finanční nástroje na zemědělských trzích. Čili e, je to velice důležitá skupina, měla 12 členů a její představitele jsem tedy zvu. Państwa, pan Hogan. Dámy a pánové, komisař Hogan a, eh, a, eh, tak často odkazoval na úkolovou skupinu, kterou vede pan Fairman, že eh, očekávání od vás je, že úplně napravíte situaci nejenom v evropském zemědělství, ale že vaše návrhy úplně vyřeší všechnu krizi. Eh, čili vaše skupina měla 12 osob a já navrhuji, aby eh, to eh, jste uvedl deseti, v deseti minutách, potom si vezmu hlas koordinátor, tedy slovo koordinátoři, potom další členové výboru, i vaši kolegové. Ale nemáme za tolik času, takže pustme se do toho. Pane předsedo, Fermane, máte slovo. This one, yes. Oh, thank you, thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice rád, že mohu je eh, vaši mm, na výboru vysvětlit, co dělá naše pracovní jednotka, jaký máme plán eh, a jak tedy celkově, eh, jaká chystáme zjištění a výstupy. Zaprvé bych chtěla říci, že naše jmenování bylo tedy učiněno panem komisařem Hoganem a on nám dal za úkol zamyslet se nad tím, jak, má, jak posílit postavení zemědělců v potravinovém řetězci, což je samozřejmě zásadní eh, ve světě, který se více, eh, stále více orientuje na trhy a kde je tedy globalizace i na tom potravinářském trhu. Takže my <clears throat> nemáme za úkol mm, provádět nějakou celkovou revizi SZP, ani to není naším zájmem, to by bylo příliš mnoho, co byste očekávali od naší pracovní skupiny, ale chceme se zamyslet nad tím, jak zlepšit pozici zemědělců v tom eh, řetězci. Takže jak to učinit, jaké prvky je třeba posílit nebo naše pracovní skupina je složena z odborníků z členských států, kteří byli vybráni na základě eh, takového tedy eh, kola, o, kdy by bylo mm, zájmového eh, výběru. Také tam byl tedy proveden výběr na základě zemí, na základě pohlaví a také i zájmu. byly to tedy odborníci ze všech zemí Evropy. Celkově plánujeme sedm schůzí pro naše pracovní skupinu. A plánujeme, že na podzim 2016 už dokončíme svou zprávu, čili říjen, listopad nebo někdy koncem roku tedy by to mělo být hotovo. Pan komisař Hogan na nás trochu tlačí, takže my se budeme snažit, abychom e, opravdu to do podzimu všechno měli hotové, aby to netrvalo déle. Celkem se už konaly tři schůze naší pracovní skupiny. Hovořili jsme o celé řadě věcí, o kterých vás eh, za chvíli informuji. Ale nejprve bych vás ještě chtěla seznámit s odborníky, kteří tvoří ten náš panel a také chci říct, z jakých jsou zemí. Takže profesor Pavlochovský z Polska, který je odborníkem na e, produkci potravin, pan Casulari z Itálie, to je odborník na družstva, pan Dovlin ze Spojeného království, ten se specializuje na mlékárenství, paní Luisa Freskou z Nizozemska, která je předsedkyní, která působí na univerzitě a také je uznávanou odbornicí na zemědělství, pan Giesen z Německa, bývalý generální ředitel Westflash a také můj kolega, pan Ivarson, který sedí po mé levici, pochází ze Švédska a je odborníkem na futures. Paní se z Maďarska, která také vede Maďarský institut potravin. Pak paní Pomie z Francie, která se zabývá trhy futures a ve Francii a pak pan Bedie, který je také po mé levici, který je zástupcem generálního ředitele firmy Carrefour z Francie. Paní Valvede Calbero ze Španělska je generální ředitelkou eh, v, ministerstva Španělsk, eh, v rámci ministerstva Španělska a také zde máme zástupce ze Slovenska, který je zde velice známý, protože se právě aktivně účastnil přístupových jednání během eh, tady těch, toho přístupového období, kdy se Slovensko eh, chystalo přistoupit k EU. Takže to je náš tým. Jsme velice rádi, že všichni se účastní aktivně. Jsou, zástup, jsou zástupci z různých členských zemí. Každý je odborníkem na něco jiného. A nyní připravujeme <clears throat> společně Ehm, několik témat, k nimž chceme přizvat ještě další odborníky z těch specifických sektorů. První téma, kterému se chceme věnovat, je transparentnost trhu a údaje data o trzích. Takže jak je možné navýšit transparentnost trhu, tak aby to napomáhalo zemědělcům aby zemědělci mohli spoléhat na údaje o trzích, aby ty údaje byly důvěryhodné, aby je farmáři mohli používat eh, k plánování, aby se tedy na základě toho mohli rozhodnout, eh, kolik toho mají zasít a tak dále. Takže zkrátka potřebují informace k dobrým rozhodováním a také k tomu, aby pak z toho měli dobré příjmy. Čili tato transparentnost trhu je velice důležitá. Eh, měli jsme zde jednoho odborníka ze Spojeného království a další dva odborníky z jiných členských států, kteří jsou odborníky na, to, na tyto věci, na transparentnost trhu, takže oni se zamyslí také s námi, jaká schémata, jaké systémy zavést, aby farmáři měli k dispozici důvěryhodnější a spolehlivější informace, třeba kolik se tedy na trhu platí za jaké produkty a Eh, čeho je třeba na trhu nedostatek nebo naopak přebytek. Druhé téma se týká produktů, nebo tedy těch nástrojů futures. Zde se zamýšlíme nad tím, zda je možné a zda, je, zda by bylo užitečné, kdyby byly vytvářeny tyto nástroje futures a kdyby byly více prosazovány k tomu, aby zajistila, aby snížily rizika která plynou z cenové volatility, eh, mm, které je to stále častější problém v takovém tom nestálém světě. A dnes také dochází eh, ke stále většímu otevírání hranic, také se, eh, takže se zapotřebí určitá, určitá zajištění tohoto rizika. Volatilita ceny je určitá realita života pro zemědělství, takže právě tento nástroj futures může snížit nebo mm, rozložit riziko mezi zemědělce a mezi ostatní, kteří na sebe vezmou to riziko, protože tedy se domnívají, že ten vývoj cen mm, půjde jinak, než jak se domnívají ti, kteří prodávají ten ty produkty. Pan Ivarson je odborníkem právě na tyto eh, trhy s futures, takže on se také zamyslí nad tím, zda tyto nástroje jsou vhodné pro toto odvětví. Další téma. Smlouvy. Jak mohou smlouvy také pomoci zajistit příjmy zemědělcům? A jak také bojovat s volatilitou cen a s volatilitou situace na trzích? Eh, smlouvy nebo ty kontrakty jsou mm, známou věcí, ale jak to učinit, aby ty smlouvy byly homogenější, aby byly transparentnější a také zamě, mm, zaměnitelnější. A pak je zde také ještě eh, téma finanční pomoc, finanční podpora z různých fondů, například eh, Junckerův fond, jak je možné financovat inovace v zemědělském odvětví a jak také podporovat rozvoj na venkově za účelem pomoci zemědělcům vystavit si už mm, schopnou budoucnost. My jako členové této pracovní skupiny si velice rádi vyslechneme vaše komentáře, vaše podněty, návrhy. Máme také svou webovou stránku, mm, kde také můžete psát své podněty. My to zcela jistě mm, také budeme pak brát v úvahu a pane předsedo, teď si s velkou eh, pečlivostí a velice pozorně vyslechneme všechny vaše návrhy a můžete si být jisti, že veškeré vaše komentáře, které zde zazní, pečlivě zvážíme, pečlivě projednáme právě v naší pracovní skupině. Děkuji. Rozumím, že... Pochopil jsem to tak, že eh, Ostatní eh, účastníci úsukové skupiny eh, budou reagovat eh, potom na vystoupení poslanců. Je to tak? Ano. A také uvítáme připomínky ze strany Komagry, jestli by to bylo možné. Jak říkám, máme ušičky do špičky. jsme zvědaví, eh, co si myslíte k eh, posílení eh, zemědělce v potravinářském řetězci. Co nám k tomu můžete říci? Napíšeme si to a, a budeme k tomu s plnou vážností přilížet. Paní poslankyně Aguilera. Dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. A, a děkuji eh, odborníkům eh, z úkolové skupiny. Je určitě eh, dobrý nápad s takovouto skupinou odborníků analyzovat situaci v oblasti nekončící krize. Jsme v situaci v výrobním řetězci, kdy zemědělec, zemědělec je nejslabším eh, článkem. Proto se tak mění ceny, které získávají zemědělci za svou výrobu. Tak je tady eh, ta, eh, to je tady slabá stránka, kterou je třeba analyzovat. Já neznám řešení, ale reforma SZP se vůbec nedotkla mechanismu, mechanizmy řízení trhu vůbec eh, neřeší eh, mechanismy reakce na krizi. Já nevěřím v krizovou rezervu, eh, nevěřím v systém, kde bereme peníze z prvního pilíře a rozdělíme je mezi zemědělce během krize, aby zemědělci sami platili tedy za řešení krize, která může mít politický charakter. To jsou zásadní problémy, které jsou uh, které je třeba eh, tady eh, zohlednit v eh, reformě. A vy jste, ale máme ty problémy, které máme, a vy jste zmínil některé zajímavé aspekty. A sice otázku dohod. Já jsem Španělka a u nás máme takové závazné roční sektorové dohody v mlékárenství a tak se tam řeší problémy. Proto bych se chtěla zeptat, jak bychom mohli dosáhnout eh, tohoto cíle. Já samozřejmě věřím eh, v transparentnost eh, trhu, je důležité znát správné údaje a chtěl bych tedy zjistit výsledky používání takových mechanismů. Každopádně vám přeji hodně úspěchů, to bude určitě třeba pro všechny sektory zemědělství. Děkuji za to, že jste přišel. Vaše, eh, vaše kolegové jste tady vítáni. Já jsem se zájmem tedy poslouchal, co jste říkal. Vy hrajete velmi důležitou roli ve velice obtížné době eh, pro farmáře, zemědělce v celé Evropě protože e, jsme viděli tady, byly svědky mm, ruského embarga, zmizení kvót, pak pokles cen mléka, Číňani a tak dále. To všichni známe. Musím říct, že máte mm, velký úkol. Já vám přeji hodně úspěchů. Mnoho lidí s velkým zájmem Eh, sleduje, s čím přijdete a já doufám, že skutečně tedy přijdete s tou zprávou co nejdříve a že nebude stejná jako mnoho podobných v minulosti, že nebude pohřbena někde v éteru a nebude se na ní prášit. My ji chceme vidět, chceme vidět, jak funguje. um, <coughs> Mluvilo se tady o hodně problémech v potravinářském řetězci. Hm, v vašem, vaší zprávě je řada věcí týkající se nových trhů, nových nápadů, jak to prodávat. Tady je obrovská nedůvěra mezi producenty a zpracovateli a E, mm, e, pokud nebudou v mlékárenství spolupracovat, tak budoucnost bude špatná. A co všechno, e, co můžeme udělat pro to, abyste mě to podpořili? Vy jste zmínil kontrakty a budoucí. Tady ještě větší nedůvěra, to jsme nikdy do minulosti nedělali, to je nové. Jak tedy toto prodáme lidem? už jste to posuzovali, protože to je jedna z oblastí, kde já mm, čekám, jak e, se rozhodnou nebo co řeknou jiní, jak tedy dál. Máme situaci tuto chvíli, mm, e, která neúplně funguje. A tomu já eh, věřím, i já věřím, že bychom tady neměli sedět, čekat na USA, Nový Zéland nebo někoho dalšího, aby stanovil principy, standardy a ceny mlékárenských výrobků. My, vy byste měli přijít s nějakým nápadem a my vás podpoříme. A my v Evropě bychom měli se vymout vedení, stanovit standardy a úrovně to by zajistilo nejenom slušné výnosy dodavatelům eh, a, a, eh, ale také eh, slušné živobytí producentům. Pan poslanec, děkuji. Děkuji za možnost prezentovat pracovní skupinu. Já jsem velice rád, že existuje nyní pracovní skupina pro zemědělské trhy, která je velmi důležitá. Já mám otázku na vás. Co si myslíte? Jako předseda, myslíte si, že práce eh, pracovní skupiny je úspěšná? Důležité je také, co eh, bude výsledkem. Pak podrobnější otázka, vy jste hovořil o transparentnosti, pojištění, finančních nástrojích. Ehm, Uvažujete také o negativních efektech, že by se to mohlo vrátit e, farmářům, že třeba obchodníci by to mohli zneužít, hledat nejnižší cenu mm, z těch jednotlivých farem. Dále pak e, pojištění finančních nástroje mm, nejsou nic nového, někde se to používá více než jinde, například v USA více. E, jste připraveni se na to podívat a sdílet nejlepší praxe dále těm pojišťovacím um, nástrojům a finančním nástrojům. Myslím, že by to pomohlo zemědělcům zaměřit se na riziko dopředu a být tak tržně orientovaní a také konkurenceschopnější na světovém trhu. Místo toho, aby závisli na, záviseli na podpoře příjmů jsou, nyní už existují určité pojistné eh, pojistky například na eh, špatné počasí. Nicméně tyto pojistky se široce nepoužívají ze strany farem a mě by zajímalo, zda víte, proč tomu tak je. Proč eh, zemědělci se neorganizují v producenských organizacích. To je taky možné, nebo v družstvech. Jaké si myslíte, že jsou tady hlavní překážky? Pan poslanec senior? Paní poslankyně seniora? Já jsem tedy nežádala o slovo, ale když už jste mi ho dal, tak dobře. Já tady dám automaticky koordinátorům slovo, jestli nechcete, tak... Nada. Eh, no, eh, yo un poco, yo creo que estamos siempre... Dobře, to nevadí. My stále mluvíme o tom tež, když mluvíme o trzích, tak mně se zdá, že ze všech, eh, nebo všechna hlediska jsou zaměřena na jedno a to tež. Exportní trhy a Problém, který máme eh, v, země, eh, v lékárenském sektoru, že už to je řada měsíců, i v dalších zemědělských sektorech je problém, je, že hledáme nástroje, které vlastně se snaží nějak ten problém zakrýt. pomoci této skupině tedy dostat se na mezinárodní trhy. Když o tom budeme mluvit na expertní úrovni a tady, tak mě by zajímalo, zda budeme skutečně mluvit o problémech malých a středních podniků, které mm, v podstatě vedeme, přivádíme ke krizi a mm, bankrotu. O tom musíme mluvit, protože ty nástroje, o kterých mluvíme, transparentnost na trhu, bezpečnost, o tom jsme mluvili vždycky, ale ta krize nekončí, takže prosím, mluvte o tom, o, o farmářích, ne o malé skupině, které podporujete, které se mohou dostat na ty velké mezinárodní trhy. Pan Hoisling, chcete si vzít slovo? Také já jsem trošku zklamán, musím říci. Když se tady na to dívám, já jsem si představoval, je tady vůbec nějaký zástupce zemědělců, průmysl? A dobře, jeden z 12 je, je zemědělec. Takže jsou tady zástupci průmyslu, zpracovatelského eh, masového, masného průmyslu, které jsou nejsou nutně na straně drobných zemědělců. Proč tady není nikdo? Tady dobře, kromě vás. Eh, transparentnost. Ano, to, co jsme slyšeli mnohokrát, to je hezké. Pět zpráv eh, za pět let eh, na toto téma, nebo nedostatečný podíl eh, zemědělců na tom ehm, dodavatelském řetězci. Ale to eh, stále pláčeme nad tím samým. Vy mluvíte o futures, o pojištění, o tom jsme už také mluvili. Jakože to není možné řešení pro celé, celou, celé zemědělství, pokud toto jsou vaše jediné odpovědi, tak to dopadne stejně s vaší komisí jako s jinými. Přečteme si nejprve naše zprávy parlamentu a tam už najdete možná pár odpovědí, které nakonec vám mohou pomoci. Například v první řadě právo eh, hospodářské soutěže, máme nefér e, konkurenci v zemědělství, kartel e, lové právo jaké jsou práva zemědělců v tom řetězci. Ty se musí posílit. O tom jsem nic neslyšel od vás, ale futures, no dobře, jako americké zemědělství. To nemůže být řešení pro evropské zemědělství. Včera jsme měli zajímavou diskusi a tam šlo o to, zda bychom neměli, eh, zda jsme se nakonec uh, poškodili sami, když jsme přísně dodržovali všechna nařízení. Eh, pokud tedy budeme eh, sázet jenom na volný trh, tak to nám způsobí katastrofu. Vaše řešení není jenom, eh, je, by, by, vůbec vaše řešení by nepomohlo velké největší mase zemědělců. Nemá rolníků v nasálí? jsou tady zemědělci na sále, ale ono je jaro, takže oni musí být na poli. Tak pan poslanec Egnu. Eh, chcete? Se nepřihlásil, protože jsem nevěděl, zda tady budu mohu, moci být tak dlouho, ale jsem rád, že jsem tady ještě setrval, že jste mohu být. Vy jste hovořili o těch trzích s futures. Já sám eh, tady eh, znám, vím, že je role určitému testu času ale víte, že asi v Evropské unii máme speciální legislativu, která se nazývá MIFID a která má právě zkomplikovat ty trhy s futures. Nevím, proč to tady Evropa chce dělat. Myslím si, že to je kontraproduktivní. Mně bylo řečeno, že nakonec to povede k tomu, že se ten potravinářský trh zdraží, ale Mm, nakonec tedy oni říkají, že je důležité vyslat ten správný signál spotřebitelům a vládám. Asi víte, že v mé zemi v několika, za několik týdnů proběhne referendum o setrvání v Evropské unie a náš ministr pro zemědělství připravil speciální platform, eh, speciální program a hovoří tam o určitém schématu pro ceny. Je to, na zá, je to něco, jako mají Kanaděné a má to přinést stabilitu. Každý spotřebitel a každý producent chce mít určitou uh, záruku. Um, producenti e, chtějí mít stabilní Um, dodávky. Ale myslím si, že v zemědělství je důležité říct, že si myslím, že už teď není možné uh, pěstovat, co chci a potom si politikům, tak najděte nějaký způsob, ať je to, profit, ať je to profitabilní. Mm, producenti musí uh, při své produkci dodržovat pravidla, Eh, musí tedy využívat různé ty systémy pojištění a supermarkety, kterým oni prodávají, eh, také musí přijímat pouze produkty, které byly právě vytvořeny nebo které byly mm, vypěstovány pouze za těch konkrétních standardů. To je jediný, jediná cesta zpět, eh, před. Děkuji. Paní poslanec, eh, eh, poslankyně eh, McGuinness, vy se zpravodajkou k potravinářskému řetězci, takže dostáváte dvě minuty. Děkuji, <clears throat> děkuji pane předsedo, děkuji delegaci pracovní skupiny, že přišli mezi nás. Mm, účastnila jsem se výměny názoru s vámi 13. první. Tam jsme hovořili o tržních cenách. Myslím si, že je důležité podívat se blíže na ty trhy a na to, jak fungují. Nemůžeme pouze říci, že trh stanoví cenu a to ostatní je historie. Takže možná by tohle si žádalo větší analýzu. A také chci říci, že několik poslanců hovořilo o různých vnitrostátních iniciativách, které se týkaly obchodních praktik. Některý, někteří eh, poslanci také spochybňují dobrovolná schémata. Myslím si, že co se týče těch nekalých obchodních praktik, ty, ty by vůbec neměly existovat a náš výbor se domnívá, že na to musí být legislativa z evropské úrovně a také pracujeme na takové legislativě, abychom tuto myšlenku rozšířili. Druhý komentář, který chci učinit. E, ta myšlenka posílit postavení zemědělců. To nikdy není propojeno e, s tou myšlenkou posílit i ostatní. Proč nikdy nechceme dovolit těm ostatním, aby také byli tak silní? Takže eh, vy spíš byste, spíše byste měli přemýšlet nad tím, jak vzít, eh, jak trochu odebrat tu, tu, tu moc těm ostatním. Takže já si myslím, že byste se na to měli podívat. A co se týče eh, transparentnosti trhu, tak informace jsou důležité, transparentnost je klíčová, ale mnoho spotřebitelů, když si vybírá potraviny, hledá kvalitní potraviny, hledá levné potraviny, eh, tak to je v nějakém velkém supermarketu, ale když jdete do, toho malého, do nějakého malého obchodu, tak tam vlastně takové podmínky nejsou. Také důležité, aby mm, se přišla i ta situace na úrovni farm. Pani Anja Hasekamp. Ja, dank u wel, voorzitter. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, eh, pane Fermane. Eh, já samozřejmě chci hovořit o chovu dobytka, eh, zejména intenzivním. V málo sektorech krizi se krize prohlubuje zásahem eh, trhu. Eh, jedním je bankovní sektor a druhým je eh, zemědělský sektor, chov dobytka. Klesají ceny, omeze to, omezuje se to, omezuje se poptávka a, a proto se do toho zasahuje. A my dobře víme, zejména u masa, že trh je nasycen. Pokud jde o zvýšení e, produkce, e, tak ta bylo asi cílem, ale ten e, celý systém je nemocný. 50% světového obilí a čím dál tím větší část vzácnější vody jde do chovu dobytka. Také se posiluje ematický efekt právě eh, v eh, výměty metanu eh, vzniklými při chovu dobytka. A je bizarní, že odvětví, které mělo vytvářet potraviny, vede k hladu a, k hladu a žízni. jste říkal, že je tady problém. A já si myslím, že já se ptám tedy, Eh, ptám, jestli eh, není třeba zrušit zemědělské dotace, abychom ukončili intenzivní chov dobytka. Děkuji, paní Schreier. Děkuji, pane předsedo. Zemědělské a, a, a, dotace nejdou eh, do intenzivního chovu dobytka a paní Hazekamp. Mm, pane předsedo, já jsem ráda, že tady máme jako předsedu skupiny zemědělce Eh, dobře vím, že tento pán eh, chodí eh, po farmě sám s kýblama a v gumačkách a, a, a že udělal hodně jako minister pro zemědělství v Nizozemsku. Kolegyně Mary McGuinness už a, říkala, že hlavní část hodnoty si ponechávají obchodní řetězce, protože jinak se ne pohneme, pokud jde o hospodářskou soutěž a její ochranu. Potom říkáte e, vysoké e, náklady. V Nězemsku jsme pořád o krok vpřed, ale v tuto chvíli nemáme e, rovné podmínky v Evropě. Když vytvoříte rovné podmínky, tak potom teprve můžeme, můžete klást náročné požadavky. Potom eh, v Americe eh, mají prý malé eh, rodinné farmy, ale tady je třeba také proto nalézt určité pojištění a tady je třeba o tom jednat. Potom Jungrův fond a zlepšení organizací výrobců. To, je pěk, to jsou pěkné nástroje. Já jsem o tom slyšela hodně hovoru, ale já jsem také zemědělec. Za kým jste? Za rodinnými podniky, nebo nad národními firmami, eh, které dostávají pod kontrolu eh, výrobu potravin. Euh, děkuji. Eh, děkuji vám také za přítomnost, pane Vermeere, a činnosti, tedy za činnost členů vaší skupiny. Já se zabývám tedy eh, cenovými dohodami. Je určitý rámec, eh, ke kterému se budeme muset vrátit eh, právo hospodářské soutěže, nepoctivé obchodní praktiky. A vy jste tady hovořili o transparentnosti a já se ptám, a sama jsem zemědělcem, vyšla jsem z zemědělství, co pod tímto rozumíte? Transparentnost často je naplňována dominujícími subjekty na trhu a to eh, ještě zvyšuje jejich dominantnost. Co k tomu řeknete? A druhá věc, zaručení příjmů pro zemědělce. O tom se tady hovoří, když chceme omezovat eh, cenové výkyvy. Jak si to představujete, tu cenovou observatoř nebo eh, společný fond? A potom ještě jedno slovo k anticyklickým platbám. A měla bych ještě spoustu dalších otázek ke své zprávě. Pokud dovolíte, tak bych se na vás potom ještě obrátila. Paní poslankyně, prosím, pošlete ty otázky písemně expertům. Pan poslanec Dante. Merci, monsieur le président. Merci, messieurs, de nous accorder. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také, že jste mezi nás dnes přišli. Hovoříme zde o krizi a také o nástrojích, jak bojovat s krizí a jak situaci zlepšit. Je možná dobrá myšlenka, abychom se zamysleli nad tou situací, která je tady po třech letech, kdy jsme provedli tu reformu SZP. Bylo by Ehm, dobré, kdyby ta situace byla lepší, kdyby nám stačily pouze nějaké drobné nástroje, ale mohu, musím vám <clears throat> položit eh, otázku, která je taková dost zapeklitá a já vám tedy přeji hodně štěstí, aby se vám na ní podařilo odpovědět. A ještě mám jednu otázku, kterou už jsem několikrát slyšel. Mm, takže už 60 let se vytváří soutěžní právo v Evropské unii, právo hospodářské soutěže, má to být v zájmu spotřebitelů. Bylo to ale vhodné v době, kdy byla nezaměstnanost 3-4 Neměli bychom se dnes zamyslet znovu nad tou politikou hospodářské soutěže, když máme nezaměstnanost eh, více než 10 Takže jaký vztah má mít eh, politika hospodářské soutěže mm, k nezaměstnanosti? Děkuji, pan Buda. Děkuji, já mohu být opět stručný. Co se týče trhů, tak bych se chtěl zeptat, zda jste se zabývali možností zřízení takového intervenčního mechanismu, nebo vám to alespoň tedy navrhuji, když byste viděli, že na trhu dochází k nějakým nebezpečným pohybům, třeba na trhu s vepřovým masem. Mm, víme, jaké jsou ceny na evropských trzích. Ty ceny jsou srovnatelné v jednotlivých členských zemích, ale v Rumunsku už rok je cena 0,75 eura, což je mnohem nižší, než je průměrná cena na evropských trzích. Takže potřebujeme nějaký mechanismus, který by zasáhl na tom trhu a stabilizoval by situaci. Tato e, situace s tou cenou v Rumunsku trvá už rok. Vepřové maso se prodává vlastně za polovinu ceny, e, za polovinu toho, co stojí to maso vyrobit. Hmm něco vyrobit nebo vypěstovat je poměrně snadné, ale musíte pak ještě najít, vše, musíte splnit všechny ty podmínky na trhu, musíte najít někoho, kdo to koupí. A komise se snaží vytvářet dobré politické koncepce, ale mělo by to být dobré i pro ty zemědělce, aby zemědělci mohli podle toho pak nakalibrovat svou produkci. Heubusch. Ja, danke, danke schön, Herr Vorsitzender. Ähm, ich habe mir jetzt auch die Debatte dazu... Pane předsedo, já jsem um, um, dospěla k závěru, že tato um, um, pracovní skupina se na to spíše dívá z hlediska zpracovatelů než zemědělců. Mě by zajímalo, abyste mluvil o tom, že Eh, smlouvy musí být eh, směnitelné a mm, mm, já si nedovedu představit, že eh, moje smlouva se zpracovatelem bude volně směnitelná co se ty jedna věc je otázka mlékárenství, druhá je otázka masa, jak tam eh, vypadají toky dat, eh, jsou ta data předávána eh, k centrálnímu místu komise k masu dá, dodávají členské státy data a jak se hodnotí ta data? Máte hodnocení rizika, do jaké míry pak jde, uděláte další krok. Chci to ukázat na příkladu mléka. My jsme věděli, že bude e, konec kvot znamenat riziko. Pak k tomu současně došlo ke změnám na světovém trhu a pak ještě ruské embargo. Takže mm, to jsou různé faktory, výsledek e, také je tady faktor chaosu. E, do jaké míry míry je to reflektováno v doporučeních například pro zemědělce. Pan poslanec Jan. Děkuji. Já mám ještě jednu doplňkovou otázku. Um, je možné, že um, dejme tomu, že se eh, farmář rozhodne, jak se bude cena vyvíjet do budoucna, když jsou eh, ceny nízké, podíváme se na ty termínové burzy, když jsou vysoké, pak eh, říkáme, že spekulace na ceny potravin jsou špatné. Farmář neví, co je tedy dobré, co je špatné, protože on chce dělat to dobré. Další otázka, jak tento mechanismus jak si zpřístupnit normálním farmářům bez rizika. Ehm, když by toto využívali jenom ehm, řetězce a nikoli zemědělci. Pan Toufan, děkuji. Já ehm, nemám mm, příliš, eh, nejsem přesvědčen, že pravdu mají ti, co e, říkají, že z toho nic nebude. E, Bylo to velmi zajímavá prezentace a mělo by se to implementovat. Je, to je politická odpovědnost, kterou i my musíme nést. Moje otázka ale nejdůležitější je v zemědělství je vždy rozpočet, ten náš rozpočet s asi 55 miliardami Nyní jsme tedy v defenzívě, máme mm, sotva nějakou produktovou politiku a tam, kde ji máme, například víno, mm, tam je produktová politika a tam není krize. Takže na tom jsme dobře, tam máme tam dobré výsledky. Patří toto tedy mm, mezi vaše úkoly nebo um, posuzujete, zda tyto mechanismy, které máme, tak zda tedy mm, jsou smysluplné v této fázi a mm, v příštích, no, příští léta, zda bychom neměli více dělat produktovou politiku. Pan Berger. Děkuji, pane eh, předsedo. Děkuji vám, pane Filmane, eh, za eh, přítomnost a eh, za... mám dvě otázky, dovolíte-li. Za prvé, jak jakém poměru je vaše práce se skupinou na vysoké úrovni pro fungování potravinářského řetězce? A za druhé, jak se díváte na článek 222 a, a krizové kartery? Eh, Jaké eh, ponaučení si myslíte, že se z toho dá vyvodit, Nezejména pokud jde o, o vyjednávací pozici primárních producentů? Eh, Těšíme se na vaše co nejkonkrétnější doporučení letos na jaře. Děkuji. Pane Fermane, mnohokrát vám děkuji za vaše informace. Já mám i otázku, eh, která se týká potravinářského malou obchodu v Německu. Máme ministerský eh, závěr, eh, čili schválení ministrů, které jsou proti spojení dvou velkých retailových řetězců. Zabývají se Eh, národními eh, rozhodnutími v této oblasti. A za druhé, pro mě je velice důležité, aby eh, aktéry na trhu v oblasti mléka něco spojilo, protože vím, že mlékárny zejména soukromé mlékárny, nemají zájem na vstupování do smluvních vztahů se zemědělci, které by je nějak zajišťovaly. Čili otázkou je eh, společná zemědělská politika. Opět eh, víte, že 27 členských eh, států má vázané premie a, nebo je, a jenom Německo je oddělilo. Jak pojímáte tyhle různé přístupy k uspořádání trhu? Zapsali jsme se jenom, že 15 nebo 13 rozpočtu na SZP může jít na podporu a, a tedy vázaných plateb pan poslanec Flanagan. I když e, zemědělci se spojují do e, výrob, skupin výrobců, e, tak pořád budou konkurovat obrovským nadnárodním firmám, které jsou mnohem větší. Jak říkala paní McGuinness, je třeba udělat dvě věci nejenom zorganizovat zemědělce, ale také omezit velikost firm, eh, se kterými eh, se potýkají. Komise eh, je nadšená a jde po firmách jako je Ryanair a Microsoft a Google teď. Neměla by zahrát obdobnou roli i zde. Na místní úrovni vidíme další konsolidaci, alespoň v Irsku, po spojení skupiny ABP a Slaney Foods. 40 eh, skopového se bude zpracovávat na jednom místě. A, eh, a, když bude taková situace, tak země lese vždycky dostane pod tlak, pokud se nespojí eh, do obrovských skupin. Ale lepší by bylo omezit velikost v těch supermarketů. Možná, že by to bude extrémní v některých zemích Podívejte se, tady v Bruselu je spousta nezávislých obchodů, eh, spousta Carrefouru a Deleuze, ale jsou tady pořád eh, nezávislé obchody. Ale něco takového téměř už v Irsku neexistuje a jenom eh, hrstka firem může rozhodovat, co se bude dít a Bůh ví, co se děje v pozadí. Co si myslíte o myšlence omezení velikosti a Buďte radikálnější v této věci, nakonec ono jich bude velice málo a spotřebitelů je hodně. Děkuji, pan poslanec Rope. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že tady řešíme velice důležitou otázku a mě velice zaujalo to, co eh, jste eh, říkal. Když hovoříme o transparentnosti trhu, tak ať už eh, o tom hovoříme, jak chceme, tak eh, trhy nebudou eh, transparentnější, pokud je nebudeme regulovat, pokud nás nebudou zajímat, tak prostě nebudou transparentnější. Budeme chtít transparentnost, tak musíme zavést nějakou kontrolu, nějaké dohledové prvky a rád bych se vás zeptal na následující. Co si myslíte o povinném označování, tak aby spotřebitel věděl, kolik dostal výrobce, zpracovatel a prodejce, protože ve stávající situaci dáváme dodatečnou podporu, ale ty peníze nejdou zemědělcům nakonec, protože ti dostávají nižší ceny a, a tu premii si eh, vezme zpracovatel a prodejce. Ti pracují v velkých skupinách. I když nepotřebují žádnou potřebu, eh, podporu, ty akorát diktují pravidla a my bychom měli eh, zavést o povinné označování. Když si něco budu kupovat, tak abych viděl, kolik toho za to dostává zemědělec. Dámy a pánové, vyčerpali jsme seznam řečníků. Mm, více než 20 z vás si eh, vzalo eh, slovo. Pane poslanče, eh, dostal se slovo i jako první a rezignoval jste. Tak prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se na to, toho vzdal, protože jsem musel telefonovat a chtěl jsem si vyslechnout také některá vystoupení, ale vůbec jsem nechtěl rezignovat na to vystoupení. E, posílení výrobců v potravinářském řetězci. O 40 let, 40 e, let se o tom bavíme a já znám německý trh e, velmi dobře. Situace výrobců se stále zhoršuje rok od roku. Na straně výrobců nemůžeme toho tolik eh, uzavřít, tak aby, tak, aby se dostali na roveň eh, malou obchodu. Prostě eh, jako zemědělci nejsme schopni se tolik pospojovat. Takže potřebujeme tvrdá opatření. Tak, jako jsme toho udělali před 11 lety u roamingu u telekomunikačních eh, koncernů. To byl tvrdý zásah. I tady musíme eh, zasáhnout. Kolega z Irska o tom hovořil. Možná, že by to mělo být do vaší eh, zprávy tak, aby žádný obchodní koncert nesměl dostat na národní nebo na národní úrovni více než 10% podíl na trhu. Když má někdo 60-70%, tak ostatní na něj nebudou stačit. Takže žádný koncern už eh, nesmí dostat více než 10%. Zapište tam eh, povinná eh, splatnost faktur 30 dnů. Potom všichni nemusí čekat 60 dní na zaplacení první dodávky. Zapište tam, že je třeba dělat čisté smlouvy, pokud jde o Eh, dodávaná eh, množství. Pokud já s družstvem uzavřu eh, množství a spotová, o množství, tak a spotová cena jde dolů, tak oni už to nechtějí najednou, když najednou naroste cena, tak, mus, tak musím dodat každé kilo, jinak je tam smluvní pokuta. To vlastně nepatří k tomu správnému trhu s potravinami Prostě napište tam, já jako poslanec konzervativní strany eh, říkám, že takhle to nejde dál. To není eh, ve smyslu sociálně tržního hospodářství, tak jak se to utvořilo. To. Hmm, tak a teď eh, pan poslanec Des tedy Eh, jste eh, předal eh, nám slovo, i jakoby i my jsme to vlastně mohli my jsme to před třemi lety se mohli pokusit zavést, teď to tam tedy přehrál. Teď jsme na tahu my. Takže pánové, dostáváte 20 minut, rozdělte si to. Um, thank you very much for the opportunity. Pane předsedo, děkuji tedy za Mm, příležitost odpovědět na tuto lavinu otázek. Já mm, budu stručný v některých bodech, nemám odpovědi na všechny otázky. Pokud to tedy byl záměr, tak musím říci, že nejsem toho schopen, ale chci zdůraznit některé prvky, které eh, se vyskytly v mnoha otázkách. kterým se budu tady věnovat. Dobře, e, takže e, první věc je velký rozdíl mezi cenovou stabilizací a úrovní cen. Stabilizace tam můžete mm, použít nástroje, aby byla méně volatilní, ta cena menší fluktuací. Tyto nástroje ale nemohou ovlivnit výši té ceny, protože výše té ceny je důsledkem poptávky a nabídky. Takže to je základní rozdíl v diskusích o tom, co dělat. Pokud chcete mm, vyrovnat ceny, tak máte nástroje. Pokud chcete zvyšovat ceny, tak musíte dělat něco jiného, strukturálního nebo větší intervence na trh. Jsme eh, vyšli ze situace, kde byly intervence na trhu. Vzhledem k eh, změně SZP jsme změnili ten systém na méně intervencí a méně eh, řízení trhů ze strany komise nebo státu národních orgánů. To je tedy to první. Rozdíl mezi stabilizací cen a tvorbou cen. Další problém Celý se týká stanovení standardu. to je důležité, protože my produkujeme mléko, vepřové, obiloviny, to jsou homogenní Eh, zboží, které je zaměnitelné za jiné produkty ve světě. Pokud budeme pokračovat, stejně jako teď, takto homogenní zboží, které nebudou specifické je svým charakterem nebo regionálním charakterem nebo jiným, mm, něčím jiným, co, co by se dalo atribuovat danému produktu, pak budeme konkurovat v celém světě a pak jsme vystaveni silám globalizovaných trhů. Ale pokud se zaměříme na stanovení standardu kvality, standardu původu, standardu pohody zvířat a podobně a označíme podle toho ty produkty, a to je druhá poznámka, to označování etiketami, pak to je možnost. Mluvíme o větší kvalitě a snaze dostat se, opustit ten kruh začarovaný homogenní produkce už 30 let, ale stále produkujeme homogenní produkty. A velký úkol pro producenty je vybrat si, co chtějí. Třetí poznámka se týká malých, středních a velkých farem. Je zjevné, že všeobecná opatření na zmírnění vlivu globálních trhů jsou něco zcela jiného než snaha zachraňovat malé střední farmy na, na venkově. To je úplně jiná otázka. A proto, když jsem pracoval v Nizozemí, tak jsem obhajoval jinou politiku pro malé střední hospodářství a regiony, kde jsou důležité pro udržení nebo zachování eh, krajiny a eh, jiných služeb pro veřejnost vedle specifických zemědělských produktů. To je typ politiky, který se tady v Evrop- která se tady v Evropě dělala. Um, to je tedy um, problém eh, je té jedné politiky pro různé typy hospodáření. Je velký rozdíl mezi malými a velkými pokud velcí jsou koncentrováni na e, zaměření na podmínky světových trhů, pak to musí dělat, pokud se tak rozhodnou, pak by si měli být vědomi své volby a být schopni mm, to dělat co nejlépe. A samozřejmě ty nástroje, o kterých jsme mluvili, z hlediska e, pracovní skupiny jsou velmi užitečné pro tento typ podniku, ale pro ty malé potřebuje jiné nástroje a to jsou vždy nástroje v kombinaci se zemědělskými a jinými produkty dodávanými veřejnosti, které mají tedy jiný typ eh, odměn, který dostávají přímo, aby měli příjem z, z veřejné služby. Další mm, bod se týká hospodářské soutěže. To je klíčové. Ale jedna poznámka, eh, musím říci jako eh, zemědělec, ještě je pochybné, zda, pochybujete, zda jsem zemědělec, ale jsem. A eh, já bych vám řekl, tomu, kdo řekl, že tady není žádný farmář, budeme spolu podojit krávu a uvidíme, komu se to povede rychleji. Je to tedy 30 let, co jsem to naposledy dělal, nemám certifikát, ale rád se vsadím s vámi o to. Um, právo hospodářské soutěže, tak to je jistě důležitý prvek. Podívejme se na to z druhé strany, jak můžeme Ehm, přimět zemědělce, aby spolupracovali. Samozřejmě máme eh, družstva, ale máme mnoho různých družstev. Jak můžeme stimulovat eh, zemědělce, aby vytvářeli družstva více, než to dělají teď. A pak je tady otázka konkurence čního práva. Začneme nejprve ochotou farmářů s se spojovat a vytvářet združení producentů. Tam to začíná. A pak samozřejmě je tady konkurenční právo pro jeho zmínění pro tato družstva vzhledem k těm velkým e, stranám, velkým partnerům na straně poptávky. To je tedy jedna věc, ale nezačínejte ze špat, neberte to ze špatného konce tedy. Já všechny tyto prvky, které jste eh, řekli, beru velmi vážně. Jedna věc tedy k těm nefér praktikám. Paní McGuinness řekla, že tedy já bych o tom chtěl mluvit poněkud více do hloubky se s paní McGuinness a mm, ke s naším panem kolegou, abychom se sešli v menší skupině, abychom si mohli vyměnit názory, to by bylo dobré. Poslední odpověď z mé strany. Poslední poznámka. Pan Destak eh, dobře mluvil o tom, co je třeba dělat. Producenti jsou slabší, ano, neposílili svoji pozici, ale jak jsem řekl, je to v rukou, v jejich rukou také, aby se, aby spolu více spolupracovali. A pak můžeme mluvit o, o hospodářské soutěže jako překážce na další Eh, dalším formulování cen na trzích. Takže, pane předsedo, já nejsem schopen odpovědět na všechny otázky, ale jsou tady na papíře a já si velice cením mm, tady vstupů všech poslanců i komise. Děkuji vám. Děkuji. Jestli, eh, eh, tady, eh, pane Houslingu, přijímáte tu sázku ohledně dojení krav? Herr Vorsitzender, das Angebot... Äh, pane předsedo, tu nabídku, pokud je o dojení, rád přijímám. Já mám taky krávy doma, takže se, rád se přijímám. Ale otázkou je, co, co bude výsledkem, to je otázka. Hmm, bez mikrofonu. Eh, dziękuję bardzo. Je peux m'exprimer en français si, si c'est possible. Děkuji za slovo, já tady budu hovořit francouzsky, pokud mohu. Zaprvé bych chtěl poděkovat všem, kteří zorganizovali tuto dnešní výměnu názorů. Myslím si, že to byla dobrá příležitost. I si, že já jsem eh, součástí toho panelu a nejsem sám tedy zemědělec, ale eh, zabývám se některými těmi otázkami, takže je důležité, aby taková rozprava probíhala. Je důležité, abychom se zamysleli nad těmito věcmi Myslím si, že je dobré, aby ta diskuse probíhala, aby se prohlubovala a aby zde také probíhaly analýzy. Zde v Evropě máme výjimečný eh, takový, takový rezervoár zásobárnu všech eh, vlastně producentů potraviny. Máme zde různé místní a regionální tradice, speciality, také různé specializované odvětví a když se rozhlednete v obchodech, tak uvidíte, že opravdu jak čas běží, tak spotřebitelé mají stále větší nabídku kvalitních produktů, kvalitních potravin, které ale jsou i třeba z jejich okolí a že tedy dodržují, ty ti výrobci dodržují podmínky. A je důležité, abychom mohli společně pracovat na tom, jaké mechanismy mohou ještě dále zlepšit tu situaci <clears throat> produkce potravin a agropotravinářského sektoru. Některé sektory už se připravily svoji strategii, třeba vinařství a některé sektory pak tou krizí procházejí lehčí než ostatní. Tak to je taková první věc. A druhá věc, kterou si říci, kterou pokládáme za důležité, je to, že zemědělské produkty nelze mm, jak si řídit stejně jako jiné produkty. Protože Eh, jsou zde určité věci, které se těžko uplatňují v určitých odvětvích, zejména je to třeba živočišná výroba. Tam je těžké tu výrobu nějakým způsobem eh, rychle navýšit nebo rychle utlumit. Ehm, takže tam eh, byste třeba přišli o své investice. Čili je důležité si uvědomit, že musíme brát v úvahu i ten kontext a tyto, ta, tyto specifika Eh, živočišné výroby, rostlinné výroby, také jsou tam různé dopady, třeba změny klimatu a tak dále. <clears throat> My tedy zatím ještě nemáme žádná konkrétní doporučení, nechceme doporučovat nějaké stanovování cen, pevných cen, ale <clears throat> domníváme se, že byste měl být systém, ehm, pro eh, rovnováhu cen Eh, tam vlastně problémy jsou, když tam je nedostatek, když je tam nedostatečná rovnováha mezi nabídkou a poptávkou, ale eh, pokud jsou ceny třeba nízké, tak eh, je důležité hledat rovnováhu mezi těmi prodejci a mezi zemědělci. Myslím si, že ta reforma se zepna možná zašla příliš daleko a neumožňuje teď eh, najít ty vhodné nástroje. No. Takže o všech těchto věcech budeme hovořit, všechny tyto věci jsou velice důležité. A ještě třetí věc, kterou chci říct. Myslím si, že by mohlo být užitečné zamyslet se nad tím, Eh, jak pohlížet na zemědělské podniky a jak je brát více opravdu jako podniky. Hmm, protože ty velké farmy, ty vypadají celkem stabilně, ale u těch menších tam je to jiné. Ale i ty malé zemědělské podniky mají své místo a měly by být schopné fungovat jako dobrý podnik. Když se podíváme třeba na sektor živočišné výroby ve Francii. My tady máme konkrétně informace ze šesti zemí a ukazuje se, že tam jsou určité problémy, které vlastně se neřeší, které nejsou ještě vyřešeny. A pokud eh, zde bude velké zadlužení, tak téměř jistotou můžeme očekávat problémy. Musíme, eh, dnes žijeme v kontextu, kdy to zadlužení je příliš vysoké. Ten podnikatelský kontakt je dnes velice složitý, pak je tam navíc ještě ten problém zadluženosti. A <clears throat> musíme pracovat s určitými systémy, jak snižovat rizika, jak se zajišťovat proti riziku. Také jsme strávili určitou dobu analýzou rizika ale je důležité, aby tedy zejména ty podniky nebo ty eh, zemědělské podniky, které se soustředí na živočišnou výrobu, aby dokázaly pracovat s tím rizikem. Mr. Chairman, delighted to be here. Pane předsedo, děkuji. Já jsem také rád, že se mohu vystoupit si to vlastně poprvé, eh, kdy, jste, jsem, kdy jsem jste ve výboru. Jsem rád, že jsem nepřišel tuto příležitost. Uh, já teď budu hovořit více o té oblasti, která je mi nejbližší, což je tedy trh s futures. Chci říct si, nebo ptáte se, je to spíše nástroj pro malé podniky, nebo je to pouze pro ty velké zemědělské farmy? Většinou zjistíte, že ty velké farmy futures používají a malé farmy spíš eh, využívají třeba ty forward kontrakty. nebo spotové trhy. Takže je to, někdy je to vlastně v podstatě ten ten nástroj futures, ale je to zabalené do něčeho, co je jaksi stravitelnější pro ty malé farmy. Někteří zemědělci vůbec neuvažují o té možnosti využívat futures. Hmm, možná budu takovou analogii. Říká se, hodně se zde mluvilo o mléku ve, ve, ve Švýcarsku, máme velkou mlékarenskou firmu, která už před 70 lety byla založena, tam všechno to mléko se lije do jedné nádrže do toho jednoho. A, a francouzi a italové, kteří vyrábí víno, tam, tam je to třeba něco, to je to tady jiná situace, ale u některých produktů tady se vlastně používají ty futures, ale jsou jaksi zabalené do jiného produktu. Co tady, jak vyřešit tyto problémy? Jak jsem pochopil, tak naším cílem je přijít s určitými doporučeními politických koncepcí a pak ještě bude trvat určitou dobu, než se ty koncepce zavedou do praxe a pokud, tedy asi, omluvte, opravdu mě, pokud se milím, ale asi ty stávající krize to ještě nevyřeší. Ty, máme zde najít eh, způsoby, jak eh, jednak buď odsunout to riziko z těch farmářů někam jinam, je to trochu jako, to riziko je jako energie, můžete tu energii někam přesunout, ale nemůžete ji úplně vyrušit. Hm, takže trh s futures nabízí určité průzkumy cen, jak pro spotové trhy, tak i pro ty forward kontrakty. <clears throat> Takže někde ta možnost těch zajišťovacích eh, nástrojů. Ten trh s futures je velice mladý. V mlékárenství se začaly futures používat teprve v roce 2011 Eh, ti poslanci, kteří eh, zde mluvili ze Spojeného království, zmínili ehm, nástroj MIFID 2. To je legislativa, která je vytvářena zase jiným výborem Evropského parlamentu. To samozřejmě bude mít dopad i na tuto oblast. A tím si myslím, že jsem vyčerpal svou oblast své expertízy. Děkuji. Dámy a pánové, děkuji. Já myslím, že stojí za to a zaměřit se na to, co se děje na evropském trhu vzhledem k světovým podmínkám. Společná zemědělská politika je stále závislejší na tom, co se děje ve světě. A pokud neumožníme, e, tedy e, nebudeme vnímat, nebo ne, nastavíme ty vztahy, a ty vztahy se nastavují dnes, e, prostřednictvím Mercosuru, té typu s dohodami s eh, Kanadou, s Novým Zélandem, tak eh, se musíme rozloučit s evropským modelem zemědělství. Nebo eh, standardy a zásady obchodu plně liberálního. A, a takže buď, buď liberální zásady a plná otevřená hospodářská soutěž, anebo nebo vyjednáváme a necháváme si eh, prostor k zachování evropského zemědělského eh, modelu. Je třeba eh, dosáhnout horizontální integrace. Podívejte se na nizozemské zemědělství. To je výsledek vašeho dobrého obchodu a, horizontální integrace je třeba rozdělit eh, role mezi výrobcem, zpracovatelem a obchodem. Je třeba eh, eh, stanovit určité zásady, jestli finanční trh nebyl z toho si uspořádat systém těch toků a nastala krize. A tam se to udělá mnohem snadněji než na zemědělském trhu, kde jsme výrobně závislí na klimatickým podmínkám a výkyvy jsou tam normální. Takže je třeba změnit způsob toho vnímání. A na takový váš přístup eh, s tím, s tím, počítá, s tím počítáme. Pan komisař Hogan eh, říká, eh, tak my se, my, my, my, my se těšíme na výsledky a očekávání eh, jsou velká od eh, skupiny na vysoké úrovni a nevím, jak eh, se s tím vypořádáte. Ta debata byla velice užitečná, padla řada otázek a já bych poprosil, dámy a pánové, abyste své připomínky poslali přímo nebo přes sekretariát. To určitě pomůže také i našim řečníkům. Zpráva bude teprve na podzim takže ještě je trocha času a myslím, že eh, potřebná výměna názoru proběhla. Máte úlohu eh, komise eh, zabývat se obtížnými otázkami. Nemáte-li další dotazy, tak já poděkuji našim hostům a odborníkům za výměnu názorů o tomto mimořádně obtížném tématu. Já vám také všem děkuji, dámy a pánové. Naše aktivita výboru byla dnes velká. Dámy a pánové, jestli eh, v rámci eh, naplnění pořadu jednání bych eh, rád přijal doporučení vydaných koordina, vydaná koordinátory. Nemáte-li připomínky, tak je považujeme za schválené. Potom do bodu různé. Tak nizozemští poslanci, protože předsednictví nám eh, chce nabídnout ještě větší eh, požadavky ke čpavku. Děje se něco špatného? že předsednictví chce zvýšit ty eh, standardy, které platí teď? Každopádně se uvidíme 24. a ještě paní poslankyně Aguilera. Eh, schůze koordinátorů ehm, Nemyslím, že jsme tady se dohodli na tom ústním dotazu k diskusi. Já jsem to nepochopila jako otázku. Pokud jste tomu pokud to tak pochopili ostatní, tak se možná mýlím já. Ale když se eh, na to podíváme, no, mm, tak to nebylo konkrétně o, o tom, jaká bude ta otázka na diskusi v plénu, ta navrhovaná otázka. V zápisu z jednání se říká, netarifní bariéry na vnitřním trhu. To byla otázka, nebylo to plénu a nyní je to v zápisu jako výsledek koordinátorů. Nebylo to tedy mm, jasně řečeno, takže to chci objasnit. Je to, to je ta otázka, no? Toto měli takhle na mysli všichni koordinátoři. Já jsem říkal, že to bude otázka k ústnímu zodpovězení, tak jak jsem to navrhl já tedy. Já jsem mm, otevřený ohledně k tomu, co tam dát. Dámy a pánové, myslím, že můžeme ukončit hůzy. A v 18.15 pan poslanec Vojčekovský tady ve třetím patře vás zve. Máme ještě něco jiného? Není-li tomu tak, tak 24. Eh, května se uvidíme. Budeme eh, také jednat o trhu s mlékem, takže máme napitý program v nejbližší době. Děkuji vám a končím eh, schůzi.